spolupracovat všichni, abychom eh, významně zlepšili návrh komise eh, ve smyslu kritik, ale musíme přijít s řešeními, která budou přijata. V této chvíli eh, bychom se měli snažit o identifikaci hlavních politických otázek a hledat stanovisko na tato témata parlamentu. Eh, rozdělení parlamentu by nás oslabilo eh, vůči radě. Hlavním problémem eh, je problém harmonogramu. My jsme si neformálně vyměnili názory mezi koordinátory s sekretariátem a je třeba ještě do léta prodiskutovat hlavní nařízení jste ve výboru zemědělství eh, v červnu a v červenci. To chceme mít hotové, proto musíme už v dubnu mít hotovné zprávy, aby byly předloženy k překladu. A já nevěřím tomu, že do konce města, eh, měsíce dubna ráda přijme jakoukoliv stanovisko ohledně eh, této věci a proto se obávám, že když my přijmeme stanovisko, můžeme jít jiným směrem, eh, než bude eh, směr, kterým, ke kterému se potom přihlásí rada. Já jsem kontaktoval dánské předsednictví této věci a snažil jsem se o stanovení mechanismu eh, skloubení naší práce tak aby předsednictví nebo rada přijala e, orientační dokument do konce předsednictví, tak abychom skoordinovali práci parlamentu a rady. Zítra tu budeme mít dánskou ministrině a já bych byl rád, abychom byli velice nároční v této věci a vyžadovali mechanismy E, spolupráce mezi parlamentem a radou tak, abychom e, se ten proces ubíral správným směrem. Vážení kolegové, budu se snažit být stručný. E, první klíčový okruh témat, o kterém se musíme shodnout, je rovnováha podpory jednotlivým členským státům jsou členské státy, které jsou v příznivější situaci, jiné členské státy v nepříznivější. A rovnováha za účelem e, zlepšením situace jedněch může znamenat zhoršení situace druhých. A proto je tu určitá rezistence od členských států, které by mohly přijít o podpory a Eh, je tu také nespokojenost těch, kteří ještě mají daleko k průměru Evropské unie. Čili to je skutečný problém eh, kvadratury kruhu a je třeba to eh, rozřešit. Na druhé straně druhý pilíř a jeho diferenciované rozdělení komise zde nepředložila změny rozpočtu a je třeba se na to podívat společně, tak, aby bylo možné bez velkých změn v podporách, kterými disponují jednotlivé členské státy, eh, ustavit spravedlivější rovnováhu. Další důležitá otázka je otázka rytmu konvergence uvnitř jednotlivých členských států. Jak víme, je tu mnoho členských států, kde je rozdíl v podporách v rámci jednotlivých regionů, což působí problémy a může to ohrozit eh, národní soudržnost v některých případech. Čili ten rytmus konvergence musí být kompatibilní s potřebnou rovnováhou uvnitř členských států. Další otázka, kterou považuji za důležitou a kde se musíme shodnout, je otázka greeningu. Všichni souhlasíme s greeningem, ale zdá se, že někdo nesouhlasí s návrhem komise eh, k dosažení tohoto cíle. Já sám osobně jsem kritický, myslím si, že greening by měl být eh, eh, stimulem kompenzací pro zemědělce, kteří budou brát ohled na životní prostředí a ne, nesmí být e, trestem pro zemědělce, kteří to nedodržují. Takže návrh komise by měl být změněn, i když je třeba e, ten cíl udržet. E, já jsem tedy nanesl několik myšlenek, o kterých budeme diskutovat, abychom došli k uspokojivému kompromisu. Dalším důležitou, další důležitou otázkou je definice aktivního zemědělce, farmáře. E, společná zemědělská politika musí být výběrová, co se týče příjemců a formule, kterou při, přinesla komise, je problematická, je těžké to uskutečnit v praxi a musíme pracovat na jejím zlepšení. Co se týče eh, pokračování eh, přidružených plateb, to působí pro mnoho problémů v jednotlivých členských státech. V některých regionech to eh, má za důsledek opuštění zemědělské činnosti a je třeba najít eh, pružnost mezi pilíři. Komise navrhuje, eh, domnívám se, že chytře capping jako způsob pro financování inovací a odmítnutí cappingu může znamenat odmítnutí financování pro inovace a my všichni inovace chceme, takže třeba zjistit, zda tento mechanismus je přiměřený nebo jestli máme hledat jiné mechanismy. Pak jsou tu jiné podrobnější otázky, eh, které já považuji za méně významné, ale jistě eh, vznikne mnoho posměňovacích návrhů Eh, kde se projeví snaha o konvergenci stanovisek, ale ty hlavní otázky jsem zmínil a musíme hledat silné stanovisko parlamentu eh, v těchto otázkách. Čili je třeba, abychom našli řešení, eh, většinová řešení a ta by měla být kompatibilní se stanoviskem rady a přijata komisí. V této chvíli já mám své názory, ale o ty teď nejde. Hlavní je vyslechnout vaše reakce a poznamenat si je, abych na, ně, na nich mohl pracovat ve spolupráci s vámi. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vám ještě poblahopřát tak jako místo předsedu k vašemu zvolení a jsem přesvědčen, že budeme pokračovat ve výborné práci. Bene, grazie Luis. Grazie. Děkuji, Luizi. Myslím, že jste odvedl dobrou práci a teď můžeme zahájit diskusy. E, eh, prosím, respektujte čas. abychom se mohli věnovat i dalším bodům. Děkuji bardzo, pane předsedající. Pan Vojčechovský. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž rád tady panu předsedovi poblahopřál zvolení a já jsem přesvědčen, že opravdu budeme pracovat velice efektivně. Já bych měl otázku na pana kolegu zpravodaje průběhu té další práce počítá se s případnou právní expertizou vůči těmto navrhovaným předpisům, jež se týkají přímých pladeb především z pohledu případného souladu s Lisabonskou smlouvou? Tady například pochybnosti se pojí s celou tou částí, jež se týká toho greeningu, protože zatím se například v Japonské smlouvě vůbec nehovoří oficiálně o cíli například péče o životní prostředí či o zeleňování. E, to konkrétně se v kontextu zemědělské politiky v Japonské smlouvě neobjevuje ani e, v kontextu SZP. Já vám to tady nechci vyjmenovávat, ty cíle, které tam opravdu jsou, které tam můžeme přečíst, ale to ozelenění jako takové, to tam není. Takže to je otázka právního souladu. A stejný problém se týká distribuce plateb, tedy rozdělení plateb mezi členskými státy. Tam je článek 18 a tam to je zapsáno jasně, že není možné kohokoliv diskriminovat z pohledu státní příslušnosti. A ty historické platby, které v, v současné době jsou, de facto znamenají nikoli propočet podle objektivních kritérií, ale propočet podle státní příslušnosti zemědělce. Takže podle mě to není v souladu se smlouvou. A pak článek číslo 9, tam máme ustanovení, jež nám definují eh, jak se mohou formulovat cíle SZP. A tam se hovoří o rozlišování podle regionu, ale nikoli podle státu. A v článku 40 se znovu hovoří o zákazu diskriminace výrobců v EU. Čili ty nesrovnalosti a ty nerovné přímé platby jsou diskriminační, alespoň z mého pohledu a já si myslím, že opravdu stojí za to proskoumat velice pečlivě z hlediska právního souladu s Lisabonskou smlouvou, abychom my to pak nemuseli hnát až k Evropskému tedy soudnímu dvoru a tak dále. A to by mě zajímalo, zda tedy pan zpravodaj by k tomu něco mohl říci. Děkuji. Martin No, prima la... No, Martin Osling, poi dopo... Děkuji. Martin Osling a pak paní McGuinness. Prosím, Martin. Auch äh, von uns aus her... I z naší strany srdečné blahopřání novému předsednictvu, um, staronovému, podle toho. Já jsem čekal, že pan zpravodaj přijde při nejmenším se svou konkrétní představou a že nám ji tedy uh, konkrétně popíše, protože jinak musíme sami říci, že kritizujeme, ty návrhy kritizujeme, ale parlament sám spíše kritizuje, než aby eh, byl schopen koncipovat vlastní vizi. Takže nečekejme, než ostatní s nějakou představou přijdou. A tady bohužel ale musím říci, že pan zpravodaj bohužel nás zklamal a uniklo mu, že ani ministři zemědělství nejsou schopni s vlastní konkrétní takovou soudržnou představu přijít, protože oni se neustále baví jenom o těch detailech v tom obsahu. A to už nás nesmí divit. A to řekl i sám pan zpravodaj, že to tak je. Ale zároveň by pan zpravodaj sám měl předložit a položit na stůl vlastní konkrétní návrhy. A co se týče toho rozdělování mezi členskými státy, ano, není to dostačující, to s, tím ten, s čím ten návrh přichází. Musíme mít lepší, spravedlivější rozdělování mezi členskými státy. Je pravda, že ta nerovnost tady nemůže být vytesána do kamene navždy. Což ale znamená, že Evropský parlament je odpovědný za celou Evropu a i ani Evropský parlament by se neměl dívat na vše z pohledu, kdo je tedy netopřispěvatel, kdo ne, E, mají staré státy ve druhém pilíři více peněz a tak dále a e, v některých členských státech se zase ten druhý pilíř už nemůže spolufinancovat. No a takže v tom prvním pilíři musí to být e, trochu spravedlivěji vyrovnáno. A u toho greeningu. Tady mně připadá, že ten návrh z pohledu toho, s čím přichází komise, ještě musí být probrán. Ale já zároveň nevím, proč, jednoduše neřekneme, vše může probíhat na dobrovolné bázi. Já jsem pana Kapolose Santose pochopil tak, že by se případně mohlo to nabídnout jako dobrovolná záležitost. Ale to přece není cílem SZP. My přece musíme mít naformulovány komplexní ozeleňování. Musíme mít i strategie, to je přece evropská politika životního prostředí. Musíme udělat něco pro životní prostředí. Tady nemůžeme jenom říkat, že to a to může být jenom tak, taková obce. Jinak se nám tady nelíbí, že se hovoří, že se například hovoří o nějakém jako um, o nějaké následní ovoce a zároveň se pak řekne, že to nesmí být více než 70%. A nyní těch 7% té plochy, eh, které, se kterým se počítá v oblasti ochrany prostředí, tady se přece musí konkrétně říci, co tam do toho spadá. Um, zda tedy například tam uh, potok, um, vodní tok, který probíhá polem, to ještě jsou věci, které by se mělo probrat. A Eh, nemůže se jenom odkazovat eh, na nějakou pozdější dobu. Kdo je aktivní rolník, aktivní zemědělec? Ano, tady souhlasím, že to musí konkrétně být ještě projednáno, protože pokud chceme někomu rozdávat peníze, tak to musí být konkrétní. Lidé, kteří se zaslouží a tady problémy jsou, jsou přece veliké zemědělské podniky, eh, které naopak vůbec není třeba finančně podpořit a těch 5% eh, těch příjmů to musí být se zemědělství. To je ale obtížné kritérium, protože tím se nepostihne všechno. Ale při nejmenším je to něco, co už, o čem už se můžeme bavit. A zároveň samozřejmě ano, hrozí určitá byrokracie, ale to neznamená, že ten problém můžeme snést se spolu. Teď to capping. Ten capping pod 50 tisíc, 300 tisíc, 99% podniků, to vůbec není žádné téma. Diskuse, která se o tom vede, je přehnaná. V Německu například by se to týkalo 5 eh, až 10 desítek podniků, takže eh, ten capping by se měl začít a potom by to, aby to k něčemu vedlo, tak by to mělo být eh, od 100 eh, tisíc. 30 tisíc to přece eh, by se týkalo pouze těch největších podniků a vůbec by to nevedlo k nějaké spravedlnosti při tom rozdělování. A potom ten poslední bod, co nám tady ještě schází a my to ještě budeme i zmiňovat jinde, je o to, že tady není žádná strategie v oblasti bílkovin a že tady doufáme, že německý eh, svaz zemědělských podnikatelů ehm, má strategii, podporuje ji a hovoříme o velikém riziku závislosti eh, dovozu bílkovin ze třetích států a to je nebezpečné, takže tady přece jen máme určitá očekávání a my přijdeme s těmi návrhy, pokud s nimi nikdo jiný nepřijde. Ale tady nesmíme podceňovat, že ten problém bude ještě do budoucna důležitější. Grazie Martin, Maria McGuinness. Děkuji. Paní McGuinness. Děkuji. Pane předseda. A pane Capolo Santos, děkuji vám za vaši prezentaci. Podporuji vaše připomínky o tom, jak obtížné je sformulovat životaschopné alternativní návrhy. Ale i když je to těžké, měli bychom se o to v tomto parlamentu pokusit, měli bychom hledat klíčové oblasti změny pro změnu a měli bychom se snažit o pozitivní přínos. Jinak můžeme zapadnout do detailů, do podrobností, to by bylo chybou. Tudíž já bych si přála, abychom identifikovali šest eh, takových esenciálních oblastí eh, v celé té složce, na které bychom chtěli, se chtěli zaměřit. Nemáme moc času, takže to vezmu stručně. Nejprve to takzvané greening. V našem původním poselství komise byly některé, komise byly některé velmi dobré podněty a eh, nejsem ráda, že bylo toto greening omezeno pouze na tři specifické návrhy. Takže tady pozměníme ten návrh tak, aby tam bylo to, o co parlament na samém začátku žádal. Možná, že bude eh, to pro komisi složité z hlediska kontrol a inspekcí, ale my můžeme komisi vít vstříc s pozitivními myšlenkami, které umožní inovaci, které umožní řešit některé záležitosti týkající se vody, eh, které tak, aby to bylo relevantní pro jednotlivé členské státy. Čili my už jsme tento, tuto koncepci podpořili, ale máme širší vizi, než jaká je obsažena v těch návrzích. Já jsem o tom s kolegy hovořila. Myslím, že budeme potřebovat na tom dál pracovat a že, se nám, že také se nám to podaří. Pak 30% ehm, alokace. Někteří kolegové se domnívají, že je to příliš málo, jiní příliš hodně. Musíme o tom vést diskuzi, ale musíme chápat, že eh, akceptovat, že určitá část přímých pladeb souvisí s environmentálními opatřeními. Musíme určit, jaká, eh, jaká složka, jak velká tato složka bude. Pokud je o aktiv přenesené pravomoc, pravomoci ve vztahu ke greeningu, s tím mám určitý problém. Komis, očekávám, že komise na tom bude dál pracovat, abychom plně pochopili, jaké dopady to může mít, eh, jestliže aktiv přenesené působnosti budou v této oblasti eh, platit. Takže teď se přesunu k některým obecnějším otázkám. K otázce rozpočtu a alokací členských, členským státům. To je pro radu i pro nás politicky velmi ožehavá záležitost. V ideálním světě bychom prostě zvýšili rozpočet a všichni by se dostali na, na vyšší úroveň. V reálném světě však redistribuujeme menší eh, množství peněz napříč členskými státy. Čili chceme být spravedliví, ale nemůže to být úplně rovné. Já vím, že některým členským státem působí obavy, některé nerovnosti, ale eh, nevíme zatím, jaký je, jaká, je, jaký je, jaká bude velikost rozpočtu ale musíme být političtí vnímaví, pokud jde o některé rozdíle problémy členských států a musíme si uvědomit dvě věci. Kdybychom to zcela rovnoměrně eh, distribuovali po všech člensk- ve všech členských státech, mohlo by to mít pro některé členské státy velké negativní dopady. Takže to je perspektiva, z které vycházíme. Já jsem vedla sama diskuze. Vím, že baltské státy, některé jiné nové členské státy vyslovily své obavy. Také jsme hovořili s kolegy z některých starších členských států, kteří zase mají problém s, s redistribucí mezi staršími členskými zeměmi, na což se opět musíme podívat z hlediska celkového rozpočtu pilíře 1 a 2 a regionální financování. Ale jak říkám, rozpočet je zatím nejistý. To znamená, to jsou některé z potíží, kterým budeme muset čelit a s nimiž se budeme muset vyrovnávat při řešení alokace mezi členskými státy. A obdobná potíž na nás čeká také při alokaci mezi jednotlivé zemědělce v rámci členských států. Uvědomme jsme, že členské státy jsou na různých úrovních eh, té transformace od těch regionálních pladeb mně se zdá, že pro některé členské státy je tato změna příliš rychlá a budeme muset umožnit více flexibility, abychom nenaručili, nenarušili produkci, zemědělskou produkci v členských státech, samozřejmě s tím, že ke změně bude muset dojít. Čili tohle je ta potíž, které čelíme. Podle mě je to velmi komplexní soubor reforem, ne nejkomplexnější, jaký před námi kdy byl a jaký byl stál před politiky, protože ty úrovně pladeb jsou tak rozdílné a rozličné a my musíme respektovat ty rozdíly a musíme směřovat k nějakému řešení. Proto bych také si kladla otázku, jestli je možné eh, přejít k takto, do toho roku 2019 k té jednotné hodnotě, k té uniformní hodnotě. Mně se zdá, že takový eh, časový plán nemusí nutně být realistický či proveditelný. Mám jednu širší otázku. Jakou vizi komise má? A jaká je logika navázání pladeb na eh, velikost, na rozsah pozemku v tom širším kontextu. Teď si připomínáme 50 leté výročí SZP, ale když čtete velké výzkumy, výzkumné práce, pokud jde o podporu navázanou na Eh, na eh, velikost pozemku, tak to často není ideální eh, řešení, takže si musíme uvědomit, jaké to bude mít, pokud to dáme na plochu, tu podporu, tak jaký to bude mít dlouhodobý vliv. Teď se podívejme na jednotlivé zemědělce. Byly tu některé obavy vyslovené účetním dvorem. My bychom chtěli, aby tu byla, vznikla definice definice, která je uživatelsky vstřícná členským státům i k jednotlivým zemědělcům. Ti zemědělci sami vědí o sobě, že jsou aktivní zemědělci, ale ta právní definice bude klíčová, protože buď se bude uplatňovat těžko, eh, jed nebo jednoduše, nebo buď, muž buď bude jednoduchá nebo komplexní. Já jsem se zabývala možnostmi změny této definice. A Možná, že členský stát je nejspůsobilejší k tomu, aby definoval, kdo je aktivním zemědělcem. Ale já vím, že tohle by představovalo zase problém pro komisi a účetní dvůr. Definici potřebujeme. Ovšem každý zemědělec vám řekne, že jeho soused není tak aktivní, jako je on sám a podobně, takže mezi zemědělci možná nedojde v tomto ohledu ke schodě. Každopádně problém s definicí tady dále ještě je. Teď pokud jde o e, stanování těch stropů, to takzvané capping, to za, zatím nezahrnuje e, greening, ty kroky směřující k zeleným iniciativám a já nemám k tomu capping žádný vyhraněný názor. Některé členské státy vzhledem ke své struktuře problém mají. Já tomu rozumím, chápu, budeme muset eh, dospět k nějakému kompromisu. Pro některé členské státy to není zásadní problém. A pokud eh, jde o stanovování některých nároků, tak tady je ten rok 2014 a jeho vazba na rok 2011. A já myslím, že parlament eh, by měl zaujmout eh, přístup nebo metodu, která opět je vstřícnější k zemědělcům, kde vznik těchto eh, nároků nevyvolá nějaké reakce na trhu z hlediska poptávky po koupi a pronájmu pozemků. Proto to datum by se možná mělo ještě nějakým způsobem upravit, pozměnit, aby vznikla flexibilita. Na to by se komise měla ještě zaměřit, ale tak, aby to samozřejmě splnilo stejné cíle, aby to směřovalo obdobným směrem. A teď ještě k několika drobnějším věcem. Mladí zemědělci. Pragmaticky nestačí, abychom jen opakovali, že je podporujeme. Jistě všichni je podporují. Stejně tak jako lidé podporují třeba ženy v politice, ale jen velmi málo konkrétních eh, kroků skutečně zjednává v této oblasti změnu. Takže my eh, musíme opravdu vzít na vědomí, že ta částka, která, ty kroky, které tu zatím máme, jsou zatím zanedbatelné. My se tímto, touto kapitolou musíme zabývat víc, umožnit členským státům, aby pro mladé zemědělce dělali víc, protože mladí zemědělci jsou naší budoucností. Pak jsou to ještě další drobnější body pro tuto chvíli poslední, protože o tom ještě budeme znovu hovořit, eh, k tomu systému podpory malých zemědělců. To jsou v podstatě malí příjemci. Musíme eh, postupovat obezřetně ohledně toho, kolik členských států by to chtělo provádět a jaké to může mít dopady. Protože je tu vazba na některé otázky z druhého pilíře celkově mohu říci, že záležitost přímých pladeb, že to je velice citlivé pro zemědělce v členských státech. Ale všichni se budou ptát, jaký dopad to bude mít na moji platbu, protože to má pak eh, samozřejmě přímý vliv na plánování jejich eh, farmy. A my je musíme ujistit o tom, že ať se stane cokoliv, že to nevyvolá žádnou dramatickou změnu k horšímu v jejich podmínkách a že budou mít čas na změnu, čas se přizpůsobit, že budou mít jistotu, že nový režim bude odpovídajícím způsobem naplánovan. Ono by to bylo složité dokonce, i kdybychom splnili všechny naše cíle, nastavit takovýto nový systém do 1. ledna 2014, protože toho času opravdu není mnoho a nemusí to být reálné. Děkuji zpravodaji za spolupráci. Doufám, že tu dojde k určitému posunu směrem v, k dalšímu rozpracování těchto bodů. Budu naslouchat všem kolegům, budu se snažit eh, vzít na vědomí vaše připomínky. Grazie Mayrad, un intervento molto articolato, ti ringrazio molto. Adesso l'onorevole Elisabeth. Děkuji Mayro za tvoji názornou prezentaci. A máme tu dalšího eh, řečníka. Paní Jagle, děkuji pane předsedo a ještě jednou srdečné blahopřání i z mé strany za znovu zvolení. Myslím si, že všichni se budeme těšit na dobrou spolupráci, což nám i přejí. První zpráva o přímých platbách už naznačuje celou problematiku, kterou se budeme zabývat. A já rovněž děkuji panu zpravodaji za jeho slova. I když ještě doufáme, že tato slova budou um, po nich tedy bude následovat konkretizace, další údaje, abychom mohli i konkretizovat tu diskusi o těch myšlenkách a konceptech. Já bych se tady ráda věnoval dvěma bodům po té, co jsem si vyslechla před řečníky. Ty nejkontroverznější. A na druhé straně na, k něm budeme muset najít řešení a zároveň si musíme uvědomit, že nejsme pupkem světa jako um, agri, že e, se tím budou zabývat ještě i jiné výbory a samozřejmě naše dobrá vůle, že se sejdeme a že budeme spolupracovat s těmi ostatními šesti výbory, e, to bude tady rozhodující, jinak i tak nevyhrajeme. Takže to je první věc. A druhá věc, ty přímé platby a celá ta diskuse k tomu, myslím si, signalizuje všem z nás, že zároveň musíme hovořit i se zemědělství, i s občany ve své vlastní zemi protože tady hovoříme o odpovědném zacházení s evropskými finančními prostředky. A i to bude určovat, jak daleko tou či jinou cestou půjdeme a do jaké míry e, budeme schopni si vybojovat e, prostředku pro tedy zemědělství. A ty e, návrhy z naší strany musí být nosné, jinak nás přehlasují ostatní a musí být i v členských státech dobře přijaty. A nyní já osobně, jak to vidím? Tady vidím dvě opravdu problematické záležitosti. To je otázka aktivního zemědělce. Všichni jsme si to přáli, ale zároveň chceme konkrétnější formulaci. Chceme vědět, co se skrývá za tím pojmem. A to, co předložila komise, stále ještě nabízí nejrůznější výklady, nejrůznější možnosti interpretace. Takže vlastně to, co jsme si přáli, nám vůbec nepomohlo, protože co nechceme, je, aby si veliké podniky nastěhovaly k nám do zemědělství a vycucali si všechny finanční prostředky, které budou k dispozici. Rozhodně k tomu nesmí dojít. My musíme dosáhnout tou definicí uh, aby ti opravdoví zemědělci, kteří se živí zemědělstvím, kteří působí na tom poli, aby oni měli přístup k těch finančním prostředkům, ať už na plný nebo na částečný úvazek. A pak ten greening, ta ekologizace. Tady eh, stoprocentně podpořuji eh, návrh komise, aby v prvním pilíři byla ekologizace povinná, protože ve druhém pilíři se to v celé Evropě neujme. Ale samozřejmě potřebujeme zde i akceptaci ze strany GAT. Tady si nesmíme dělat iluze iluze. A jak konkrétně se to pak může utvářet, to určitě čekajme ještě další diskuse. A to, že e, ekologické zemědělství, ekologické farmy budou automaticky z toho vyňaty. z tím počítat můžeme a to je samozřejmé, ale to, že neekologické mm, farmy by měly nějakým způsobem být z toho vyjímány, to rozhodně ne. E, I konvenční samozřejmě farmy se snaží řídit e, správnými doporučenými postupy, e, to podporujeme, ale zároveň musí na všechny platit stejný metr. Děkuji, pane předsedo. Grazie anche delle tue parole. George Lyon e poi Kossinger. Děkuji Alžběto za tato dobrá, milá slova. George Lyon jako první. Eh, Děkuji, pane předsedo. Podobně jako další kolegové, já chci vám poblahopřát k vašemu zvolení, všem kolegům ke zvolení do místopředsednických postů. Vyjádřím se stručně a to k těm věcem, které považuji za důležité. Podobně jako ostatní Podporuji celkový rámec, který tu komise nastínila. A bylo by opravdu podivné, kdyby jsme se stavili proti němu. Vzhledem k tomu, že jsme měli ty dvě zprávy a podívali jsme se na probírání mnoha těch jednotlivých podrobnějších aspektů. Byla to tam moje zpráva regionální a zpráva pana Dese. A pokud bych měl teď přejít k podrobnostem, takže pokud je o celkový rámec, tak souhlasíme, ale jsou tu podrobnosti. V podstatě nevidíme, jaká ta nová SZP bude, protože komise tolik ponechává na eh, různých delegovaných aktech a prováděcích aktech a nevíme zatím, jak to bude v praxi fungovat. Prvním cílem tohoto parlamentu je Eh, tak říkají, dostat komisi ven ze své ulity, aby nám řekla více o tom, co chystá a jak si to představuje s těmito nástroji. Takže to je první záležitost. Druhá, měli bychom se snažit získat nějaké právní stanovisko o tom, jakou roli náš výbor hraje z hlediska distribuce plateb mezi členskými státy. To je klíčová otázka a při každé diskuzi se to objevuje jako první priorita. Když hovoříme s kabinetem pana komisaře, se zpravodaji, s novými zpravodaji, když s ním hovoří, tak vždycky jim říkáme, že z hlediska legální možnosti změny těch alokovacích, alokovaných sam, sum které jsou v příloze, tak tam ta nová redistribuční formule není v podstatě obsažena v eh, nařízení společné zemědělské politiky. Takže jediný mechanismus, který tady máme, je upravit eh, ta čísla v tabulce v té příloze? Pokud ano, pak eh, bude v podstatě naprosto vyřazeno mnoho pozměňovacích návrhů. Nebudeme o nich moci hlasovat. Proto já chci doporučit panu předsedovi, a zpravodaji. Mohli bychom mít nějaké právní stanovisko ohledně toho, jaké pravomoci parlament má ohledně distribuci pladeb napříč členskými státy, protože možná, že tato odpověď je, že ta, tyto pravomoci jsou velmi nízké je to v tom dokumentu MFF, takže my v tom si musíme zjednat jasno, musíme zabránit tomu, abychom vynakládali politické úsilí nadarmo jestli, že toto rozhodnutí padne jinde, například v MFF, to by omezovalo pravomoci tohoto parlamentu na pouhé ano nebo ne. A to by opravdu nás výrazně ovlivňovalo z hlediska, omezovalo by to náš potenciální vliv. Proto doufám, že se nám podaří získat od eh, právní služby parlamentu jednoznačné stanovisko, které by nám řeklo, jaké pravomoci máme při modifikaci, eh, při pozměňování návrhu eh, tohoto, této reformy e ZP. A teď eh, z hlediska základních přímých pladeb. Tady jsou některé klíčové obavy, pokud jde o to transformační období, jestli do roku 2019 budou mít členské státy dostatečné přechodné období a pak ten zpětný rok 2011, od kterého je možno žádat, od kterého bylo možné eh, přistoupit k novému režimu. Tady je otázka některých zemědělců, kteří se nepřihlásili 2011, ale jsou už eh, tom v zemědělství, jsou aktivní. Jak se do toho systému dostanou? Když měli tu ať už smůlu nebo štěstí, že se do toho nedostali v roce 2011. Na to nám komise zatím neodpověděla. A měli bychom je poprosit o to, aby nám to řekli, protože 2011 jakožto jediný rok se nám jeví jako potenciálně příliš restriktivní z hlediska možnosti přihlásit se do nového systému. A teď z hlediska dalších dvou důležitých otázek, a to je, stanova, to je to stropování, to capping a definice zemědělce, aktivního zemědělce. z hlediska toho je tedy, jestli je možné například do 15. května, jestli je možné se registrovat a říct, že ta jednotná platba není, nepředstavuje více než 5% příjmu. Otázka je, jak to vůbec udělat, vzhledem k tomu, že naše finanční výkaznictví nemusí být hoto, může být hotové až o dva roky později. A z hlediska komplexnosti bych argumentoval, že toto opatření je opravdu dost vážná věc. Ta někteří lidé říkají, že prostřednictvím greening se do toho dostává komplexnost, ale když se podíváte jenom na tyto požadavky o výkaznictví, eh, ta pracovní jednotka pro různé země eh, může být různá, tak z tohoto hlediska tam opravdu se potom dostává hodně komplexnosti, velké náklady pro členské státy že tam si musíme klást velmi vážné otázky. E, teď ke, ke greening souhlasím s dalšími kolegy. Myslím, že je to příliš málo ambiciozní a není v tom dost flexibility pro zohlednění potřeb členských států. Pouze tři opatření v greening, to přijde jako měřit všem jedním metrem, mi to připadá, e, není to dost flexibilní a Otázkou je, jestli by to, by to mělo být povinné na všech, na všech eh, zemědělských, eh, na všech farmách, nebo jestli by tu měla být možnost nějakého eh, volitelného přístupu na základě nějakých pobídek. Tak, protože jinak to z hlediska podmíněnosti vytvoří opět obrovskou zátěž při implementaci. Mladí zemědělci, ano, to velice podporuje tento princip, tuto jejich podporu a ty přísluš, pří, dodatečné platby, ty to, topapy a za některých okolností, eh, když ustoupení od těch navázaných pladeb, to všechno je něco, co je pozitivní. Takže potřebujeme právní jistotu, pokud jde o redistribuci, jaké jsou naše pravomoci, tak abychom mohli pokročit. To je klíčová záležitost v rámci reformy z SZP. Děkuji. Sì, grazie George. Eh, do subito la parola a Costinger. Volevo dirti però sul piano formale noi non abbiamo... Děkuji. Eh, z hlediska oficiálního eh, můžeme měnit také finanční rámec, takže jestli to chceme udělat, musíme to schválit, musíme schválit to nejtěžší eh, v radě a z, oficiální, z oficiálního hlediska parlament může měnit vše, včetně finančních eh, výhledů. Ale musíme to zde schválit. Pan Kostinger. Děkuji, pane předsedo, rovněž děkuji zpravodaji. Já se tady dívám v kontextu jeho úvah na to, o co půjde. Souhlasím, že je tady mnoho takových kritických bodů, o nich ještě musíme mnoho uvažovat i debatovat a náš výbor musí přijít s opravdu konkrétními alternativními návrhy, tak aby budoucnost zemědělství v Evropě byla i nadále udržitelnou. Já souhlasím, že to ekologizace sama o sobě a tak, jak je navržena, je v podstatě mimo debatu, protože my potřebujeme mít určité stimuly, ale zároveň které to opodstatní to ozajňování a které opodstatní i ty dodatečné platby na tyto účely. Já, když se dívám na 7% odložení a případně ekologizaci těch ploch, tak to jde e, proti logice. Když se má nechat ležet ladem 7% a přitom podle nových protočtů ty plochy, které jsou zatím neobdělávány, budou muset se stát obdělávanými, protože budeme potřebovat vyšší eh, výnosy. Takže v současné době eh, si myslím, že to absolutně nelze žádným způsobem zdůvodnit eh, logikou současné zemědělské politiky. A je to i zkušenost, kterou udělali mý kolegové za posledních pár týdnů, měsíců, protože v zemědělských kruzích se diskutuje velice emotivně a vůbec nechápou naši zemědělci, jak můžeme um, neobdělávat najednou určitou procento svých pozemků. Zejména, když si připomeneme, že za posledních eh, pár v posledních několika letech se naopak sázelo na to, aby se obdělával každý téměř čtverečný metr. A to úsilí e, tu půdu zprovoznit najednou je k ničemu. Tedy mnoho um, zemědělců nad tím tedy opravdu se velice podivuje a my to budeme muset e, nějakým způsobem zlepšit, aby to bylo přesvědčivější. Rovněž do budoucna budeme muset se zabývat e, diskusí na důvody, proč zemědělci dostávají peníze za to, že nechávají půdu ležet ladem, že ji nechávají v podstatě zdivočet a to bude něco, eh, co musíme, na co musíme navázat i zde, protože o tom se hovoří i v našich eh, členských zemích. Eh, kolega Heusling v jiném výboru už přehlasoval zprávu o chybějících eh, bílkovinách. A to vlastně souvisí s tím, že půda leží ladem a i s tím, že my jsme se vyslovili před pár měsíci za to, že Eh, v Evropě se musí vážně začít uvažovat s tím, jak té chybějící bílkoviny nahradit. Tedy máme tady takový katalog. Ten si musíme sestavit eh, precizně a musíme rozlišovat i mezi členskými státy, které si eh, se vším musí nejdříve poradit koncepčně a pak se musíme zabývat tady tím. Zároveň nevím, zda kolegům je známo, o tom, jak tedy to, jak reaguje účetní dvůr, který velice silně kritizuje návrh komise, který rovněž je toho názoru, že cíle zemědělské politiky, eh, těch cílů tedy nedosáhneme tady tímto návrhem a že ty předložené návrhy jistě povedou k větší, větší administrativní zátěži. E, to vidíme sami, rovněž ti, kteří už mají určité zkušenosti se zemědělské politiky, že když e, se podívají na tento návrh, kde se hovoří o větší kontrole, takže to samozřejmě znamená větší byrokraci. To mi připadá jako velký problém, zejména, že pan komisař e, nedávno v rámci zeleného týdne hovoří, že si členské státy přivozují tu byrokracii sami a zároveň ale sám k ní přispívá. Takže tady musíme být realisty a musíme si rovněž nalít čistého vína a musíme říci, které státy mají nejnižší chybovost. To jsou státy se nejsilnějším, nejsolidnějším systémem a s málo kontrolami, protože eh, pokud chceme bláznit s vyplňováním formulářů a zavádět systémy, které se budou do posledního puntíku kontrolovat, tak se nám to vlastně vrátí jako bumerang a e, nikam to nepovede. Souhlasím rovněž s eh, panem mm, zpravodajem, když hovoří, že se musí oba pilíře eh, společně jakoby probírat, že je nemůžeme vnímat oddělené. Eh, rozvoj venkova je pro mnohé státy jádrem společné zemědělské politiky. A já opravdu doufám v brzké odpovědi na otázky, jak se s tím bude zacházet v situaci, kdy už některé země velice úspěšným způsobem postavily na nohy systémy ochrany životního prostředí v rámci SZP, které byly navíc úspěšné, jak mezi průmyslovými zemědělci, tak individuálními. A nyní se v prvním pilíři tyto programy ostříhávají v rámci prvního pilíře. Um, hrozí všem, že bude méně vyrovnávacích plateb. Takže jakým způsobem tady najdeme řešení? Protože to je nesprávný signál vůči našim zemědělcům. Jde nám o to, aby jakýkoliv program zavádíme a aby ten program tedy pak byl úspěšný a že ho pak, pokud úspěšný je, takže se ho budeme držet a že e, pokud je třeba ho doladit nebo změnit, tak ta alterna musí být rychlá a zároveň stejně úspěšná a rovněž i populární v členských státech. Rovněž souhlasím s panem Sravodajem, když hovoří o tom, že důležité je tady spíš pobízet než trestat. I u nás právě přes 90 zemědělců vlastně e, se ujímá programu dobrovolně, protože ty pobídky jsou takové, že se jim to vyplácí a pak se to vlastně vyplácí všem, když oni jsou úspěšní. Rovněž si myslím, že musíme vytvořit prostředí akceptace mezi spotřebiteli i daňovými poplatníky. Tady se nám vyplatí zkusit vytvořit tedy akceptaci pozitivní ovzduší mezi všemi, včetně i zemědělců, protože oni pracují velice tvrdě na tom, aby zajistili potravinovou bezpečnost a politické rámce toho nastavení podmínek, to je rozhodující a právě na nás je to, aby naše cílová skupina, tedy jak spotřebitel, tak zemědělec, byla spokojena s tím, co jim nabídneme. Děkuji. Grazie, onorevole Kostinger, onorevole Ru- Děkuji paní eh, Kocingerové, pan Bích. Děkuji. Pan Rubix říká. Já v mnohem souhlasím se svými předřečníky, ale je tady jedno ale. V Lotyšsku mají mý voliči problém s těmi přímými platbami. V roce 2004 přistoupilo Lotyšsko, jak víte, k Evropské unii a tehdy vlastně zároveň došlo k určitému kolapsu zemědělství, protože eh, najednou ve srovnání se sovětským systémem muselo běžet s pouze 40% množstvím finančních prostředků. A protože byla použita historická kritéria, tak eh, ty údaje tímto způsobem byly propočítány a dostáváme v průměru 35 evropského průměru pouhých. Před pár lety byl ten program zaveden GAP 20 a lotiští, zemědělci z toho pochopili, že snad um, už se bude odcházet od historických kritérií a že, a, kritéri, a že se přejde k lepším kritériům. A my jsme víc než dva roky se ve výborech, na různých fórech o tom bavili. A na úrovni eh, diskuse se zdá, že všichni vlastně se jsme schopni shodnout na určitých principech, ale když pak dojde na čísla, tak je všechno při starém a to mý voliči prostě nejsou ochotní pochopit. Um, budou státy, které budou dostávat pouhých 25 toho evropského průměru. Tedy 52 z jedné strany a z druhé strany státy, které zůstanou Budou státy, které budou dostávat 52% průměru, tedy polovinu průměru, a budou i státy, které dostanou 300%. S tím se mý voliči nesmíří, mý voliči nevěří, že něco takového je dlouhodobě přijatelné. Oni to vidí všechno, že tady jsou nějací lobbysté, že je to tedy systém, který je prosazován určitými eh, zájmovými skupinami, které si vše ve svůj prospěch zde jsou schopny prošlapat. A lotiští zemědělci si myslí, že i oni budou muset někomu dát něco eh, do kapsy, tedy zaplatit, aby si vybojovali lepší podmínky. A otázka zní, co my jako europoslanci e, jsme s tím ochotní dělat. My přece tady vůbec s lobistickými skupinami nepočítáme. Máme komisi, máme pracovní skupiny, máme náš parlament, výbory a doufáme, že právě tato grémia určují uvažování v té záležitosti, v těchto záležitostech. Ale jak já mohu přesvědčit své voliče o tom, že tomu tak opravdu je? Já nemohu neustále uh, se jim vymlouvat, že nejsou na ně peníze. Pokud tedy z principu souhlasíme s tím, že se to bude určitým způsobem řešit, ale v praxi to pak vypadá jinak, tak to není nosné. Musíme prohlédnout a nějakým způsobem přehledně se podívat na rozpočet. Eh, na to, kolik komu vlastně patří. A já si ještě vzpomínám, že už tehdy se hovořilo o tom, že samozřejmě se musí přihlížet k určitým specifickým rysům, když se vypočítávají um, přímé platby. Tedy já souhlasím s tím, že tam budou rozdíly u toho propočtu těch přímých pladeb, ale myslím si, že by neměly přesahovat 80 um, až 120 že by tam mělo být to rozpětí. To možná nevyhovuje všem, ale myslím si, že jak uh, pobaltské státy, tak Polsko s tím um, mohou souhlasit a vidí tu budoucnost pouze takto, protože jinak si u nás naši občané myslí, že jsou to pouze velké, staré eh, členské státy, které si na sebe strhnou moc, eh, podle jejich vkusu se tady vše eh, vlastně ty zákony píšou a musíte ale to změnit, musíme přece zohlednit i názory členských států malých, nových, na posledním plenárním zasedání se přece hovořilo o tom, že Evropa bude silná, až když budou všichni uvažovat z pohledu celoevropského. Pouze tehdy bude Evropa jako celek silná, nikoli z pohledu parkitu, partikulárních. Děkuji, paní. E poi viceprezidente Bové. Grazie, presidente. Auguri per la meritata rielezione. E grazie anche per... Děkuji, pan místo předseda Bové, děkuji. Také se připojí k blahopřáním za zvolení. Eh, a eh, chci se zmínit o večeři. Dnes večer určitě nás pohostíte eh, vyhlášenou italskou gastronomii, tak se těšíme. Chci také poděkovat zpravodaji za úvod do otázky. E, která je velice významná. Víme, že bylo vzneseno mnoho kritik a že konkrétních návrhů je velmi málo. Avšak myslím, že diskuse a kritiky by e, měly posloužit znesení konkrétním návrhům, abychom splnili úlohu, kterou nám um, dále nová Lisabonská smlouva. Pan Kapl Santos hovoří o tom, že má chuť hlavně protestovat. Avšak e, nejde o to, že se ztrácí e, pěstování určité plodiny nebo jedna farma, ale jde o ohrožení celého odvětí a e, jde tu o základní platby 25 eur na hektar a e, veliké znevýhodnění mladých a podobně. V mé e, oblasti pěstujeme olivy, a rajská jablka a platit tisíc nebo dva tisíce eur e, při dnešních cenách e, olivového oleje a rajských jablíček. Jde o to, že činnost, která eh, je vyvíjena v naší oblasti, nebude moci pokračovat. Nejde o problém jedné farmy nebo dvou. Je to problém pro celé území. Určité činnosti jsou organizovány eh, v úplném odvětví. Máme plán rozvoje venkova a my jsme pracovali na rozvoji celého odvětví o eh, pěstování oliv a eh, zpracování rajčat a E, snížení podpory je tak drastické, že nejde o to, že se někdo stěžuje, že dostane o něco méně, ale celý region e, e, je svědkem toho, že je ohrožen pěstování těchto plodin. Žádáme pružnost, dodatečná kritéria týkající se pracovní síly, eh, hrubého eh, prodatelného produktu a investice, které jsme eh, dali do výroby, je třeba zhodnotit. Aktivní zemědělec, jeden z důležitých prvků. Samozřejmě nemůžeme eh, dávat peníze pouze velkým eh, hospodářským usedlostem. Je třeba podporovat veškeré zemědělství. A ten, u toho principu aktivního zemědělce je třeba zavést velice objektivní a jasná kritéria eh, týkající se fakturace a které produkty komercializují tak, aby tento farmář mohl být považován za aktivního. Eh, jde o eh, příjmy ze zemědělství a ne z jiných činností. Je to ten, kdo pěstuje eh, zemědělské plody a který je komercializuje v rámci společné zemědělské politiky a bezpečnosti potravin. financování území e, zde mnoho farmářů, kteří mají příjem méně než 500 eur. A nemůžeme dávat přímo podporu těm, kteří mají e, malé pozemky a e, pěstují pro vlastní e, použití. To není možné, je třeba to změnit. E, je třeba komercializovat tyto e, plodiny, aby bylo dosaženo samostatnosti v rámci potravin, soběstačnosti mladý zemědělec může eh, mít příjem 20 tisíc eur za rok, ale jde o malou usedlost, kterou eh, zdědil po rodičích a tady těch 20 tisíc eur bude investovat, eh, zaplatí dluhy, není to příliš mnoho peněz. Co se týče reorganizace území, je třeba mít nové investice a zdá se, že eh, život farmářů se příliš komplikuje díky byrokratickým opatřením. Dnes podniky již nemohou plnit eh, tuto nadbytečnou byrokracii. A není možné nahradit novou SZP e novými eh, administrativními opatřeními a byrokracií. V případě eh, pěstování oliv, jestliže eh, určitá část příjmů nebude investována do rozvoje tohoto olivového háje, Eh, eh, je třeba nahradit pesticidy biologickými hnojivy a eh, provádět ekologičtější produkci, když tam není vodní tok. Máme zde spoustu byrokratických opatření, které komplikují život zemědělcům, ale my bychom chtěli jednoduchá opatření. Děkuji pan Bové, pak paní Aranča Garcia. Eh, eh, Pane předsedo, drazí kolegové, já jsem také nesmírně rád tomu, že máme znovu předsedu a místo předsedy, ale vzhledem tomu, že jsme tady vlastně na začátku dalšího období, ale, ale podstatě zároveň v půlce už jsme na tom nějakou dobu pracovali. Musíme být velmi obezřetní eh, v příštích dvou letech, abychom se hájili vůči různým lobbystům, kteří chtějí poškodit práci Evropského parlamentu a zapřáhnout ji do nějakých individuálních zájmů, ať už jde o agrochemické nebo zemědělské firmy. A byli jsme svědky těchto pokusů v uplynulých měsících. Teď k tomu, eh, co řekl pan Kopolo Santos. Zbývá odvést hodně složité práce, protože musíme eh, se pozastavit nad jednotlivými detaily a jakmile začneme dávat pozornost na detailu, tak vidíme také určité věci, které nejsou přímo v tom textu, ale jsou v komentářích. Teď se nebudu vrátit k celkové, vracet k celkové filozofii tohoto textu, protože od toho tu nejsme konkrétní body financování států a e, znovu vyvážení této distribuce. Tady je opravdu problém, když se podíváme na ta čísla, když se podíváme na rozdíly mezi e, státy, pokud je o rozdělení, tak e, zatím se tady hovoří o 90%, a to je to, co tam bylo napsáno. Ale pokud je nějaká země třeba na 75%, ale my jí to atribuujeme, tak potom, aby se dostala na průměr těch ostatních, bude jí to trvat celé roky. Čili, já jsem si to spočítal, je možné, že v takovém konkrétním případě by to bylo až 2048. Teprve tehdy by se to vyvážilo. vyvážilo. Takže to vidíme, že příliš nefunguje. Tady máme evidentně problém. To jsem chtěl tedy jen naznačit, že tady máme problém, pokud jde o vyvážení distribuce mezi zeměmi. Teď pokud jde o definici aktivního zemědělce. Ano, z hlediska celkového přístupu je to jasné, to jsou ti, kteří eh, nějakým způsobem mají eh, mít nějaké příjmy, mají mít, být odměněny. Ale když se teď podíváme na celkovou částku eh, přímé pomoci, která je pouze 5% té aktivity nezemědělské, tak když se podíváme třeba, a teď 300 tisíc eh, eur pomoci pro britskou královnu, já se jí nechci nějak dotknout, ale když se na to podíváme, tak pokud ona má těch pět, více než pět milionů, tak v takovém případě by se vů, příjmu, tak by se vůbec vlastně na to, vůbec by na to nedosáhla. Takže tady máme problém. Musíme skutečně k tomu přistupovat korektnějším způsobem. Když se teoreticky podíváme, a to se ještě upřesní, když si dobře přečteme ten text, tak některé firmy komerčního charakteru by za běžných okolností, nem, za některých okolností neměly mít nárok na tuto pomoc. Viděli jsme to u některých eh, cukerních podniků nebo dopravních podniků, které převáží obelněny kargil eh, a tak dále, které by neměly mít nárok na takovou pomoc. tak pak je ta otázka té degresibility, o tom už jsme hovořili. A poslední bod, to jsou ty agroenvironmentální dávky nebo pomoci. Tady se objevily rovněž problémy. A když řekneme, že třeba 7% využívané plochy by mělo představovat eh, plochu ekologického zájmu. Tak to neznamená, že jsou to nějaké plochy, které se prostě jenom nechají ladem. Já vím, o co jde. Z hlediska eh, nějakého konkrétního pozemku, jak oddělujeme produkční půdu a půdu, která má mít ekologický zájem. V podstatě celé to musí mít samozřejmě určitý ekologický smysl. A je to poměrně složité, nahrává to byrokracii, když budeme měřit nějakých 7%, uděláme tam nějakou zeď, prostě problém kartografický, jak se to bude zanášet do plánů a podobně do, do těch zón. Já myslím, že tuto otázku je potřeba znovu defini- definovat. E, pak pokud jde o tu, ty plochy, které budou vlastně ponechány jako eh, louky. Tady musíme zabránit tomu eh, z hlediska drenáže, aby se nevrátily některé ty vlhké zóny. Ten princip je dobrý, ale co je nebezpečné? Že už tady říkáme určité datum do 2014, kdo kdy je možné měnit to nasměrování, takže 2014 je tady už stanoveno jako datum, které stanoví kritério, kritéria. A do té doby může dojít ke změně ve využívání ploch. A to je nebezpečí. To by mohlo totiž urychlit určitým způsobem konverzi těch eh, trav, trávou zarostlých ploch. Takže rozhodně nesmíme stanovit nějaký konkrétní rok, protože to by pak mohlo mít opačný účinek, než jaký si přejeme. Eh, pokud je o diverzifikaci plodin, tam je skutečně problém. Eh, když máme větší rozsah, tak je to kolik 60%, jinak 10%. Tady nejde jenom o střídání plodin a eh, rostlinné bílkoviny, ale jde o to, že společná zemědělská politika to není jenom byrokracie, to je také o tom, abychom určitým směrem nasměrovali celé zemědělství. O tom jsme konec konců hlasovali i minulý týden ve Štrasburku. Otázka střídání plodin a produkce zemědělských proteinů, to je něco, co v tom musí figurovat. A teď 70% v jedné v monokultuře. To je pořád ještě monokultura, to není skutečná agronomie. Takže na tom ještě musíme hodně upřesnit, hodně na tom, hodně práce zbývá ještě odvést. Děkuji vám. Děkuji bardzo, paní Bové. Děkuji panu Bové a nyní paní eh, poslankyně Hanská eh, Bueno, todo parece indicar que a pesar de que algunos... Eh... Děkuji. My eh, někteří zde nesouhlasíme, ale ta návrh financování zemědělské společné politiky je eh, významný. Eh, z historického hlediska třeba přihlédnout eh, k tomu, že situace, které zde mohou vzniknout, jsou traumatické. Pane zpravodaji, E, lidé si stěžují a musíme k tomu přijednout, protože jinak budeme také penalizovat úsilí v minulosti. E, někteří e, farmáři, kteří se v minulosti snažili, by mohli být poškozeni. Okolnosti pěstování plodin mohou přinést negativní dopady a je třeba zamezit velkému, velkým škrtům v podporách. E, a je třeba mít zvláštní ustanovení pro tyto sektory. Dále chci říci, že se nezohledňují e, některé aspekty našeho návrhu. E, já už jsem o tom hovořila, ale například pěstování chovu je ohroženo Dále to jsou e, združené platby. V naší zemi už jsou velice absorbované současnými podporami, e, zejména u skotu. A e, je třeba myslet na alternativní způsob, abychom nepoškodili odvětví, které třeba podporovat. Třetí bod, chci hovořit o opravněných nákladech. Je to příliš komplikované a je třeba eh, počítat s tím, že v členských státech budeme mít méně eh, finančních prostředků, nejsou ne, zde možné zázryky a je třeba zohlednit tuto situaci a respektovat velice eh, podporu, která je Eh, vyplácena zemědělcům a neznehodnocovat ji. Eh, je třeba také, aby byla vazba mezi produkční činností a eh, podporami, tak aby byly legitimní. Nevíme, jak to dopadne, ale máme obavy, že je třeba respektovat velice to, aby Podporu dostali pouze ti, kdo skutečně eh, něco produkují. Eh, co se týče ekologizace, máme eh, tu velké farmy a je třeba respektovat charakteristiky zemědělství v jednotlivých regionech, protože zemědělství na jihu není řádně zohledněno. Je to stejně bohaté zemědělství a stejně potřebné eh, a vyrábí stejně jako střední nebo severní Evropa. Eh, chtěla bych ještě zmínit dvě věci. Zdá se mi, že třeba mít pozor s dvojitým financováním. Už jsme to v minulosti viděli, že máme dvě paralelní financování pro jeden projekt. A já se domnívám, že je třeba dobře prostudovat eh, ty předpisy Eh, mezi financováním prvního pilíře eh, a financování z finančního rozvoje a druhým pilířem. A co se týče eh, kvót, myslím si, že je třeba odmítnout snížení kvót na cukr. Došlo zde k dramatické změně v roce 2004 Eh, uplatněním od roku 2007 a eh, došlo k eh, tomu, že zmizelo spoustu usedlostí na Iberském poloostrově. Portugalsko a Španělsko přestalo produkovat a přestalo se to do Německa. A my ještě teď bojujeme s dopady. A je třeba současné kvoty dodržet aspoň do roku 2020. Evropská komise 19. ohlásila vytvoření eh, skupiny eh, ohledně eh, pěstování vína a je třeba věnovat práci této skupině. Děkuji. Děkuji, pan posel, pan posel Tarabella. Nyní pan Tarabella. Merci, monsieur le président, mais beaucoup de choses... Děkuji vám, pane předsedo. Hodně věcí už bylo řečeno. Já se domnívám, že tady máme jasné doklady o tom, že nad rámec našich politických eh, orientací a názorů může dojít k poměrně zajímavým společným iniciativám. To jsme vyslyšeli pana Lajena a Desova zpráva. Eh, tady je evidentně jasné poselství. Měli jsme tady zkušenosti v různých trilozích, například s Jamesem Nicholsonem nedávno, pan Michel Dantan, já a další zástupci EFD, myslím, že tam také byli, pan Fontana. A uvědomili jsme, že skutečně máme možnost předkládat určité návrhy, které směřují ke stejnému společnému cíli. A tím protivníkem je tady rada. A když říkám protivník, tak prostě protivník ne, že jako protivník, ale protože rada je velice rozdělená. Má různé národní zájmy, tudíž nemá vlastně žádnou pozici. A teď hovořím za zpravodaje, klíč, stínové zpravodaje, když zahajeme trialog, tak pozor, protože rada možná nebude mít žádný mandát, bude tam blokační menšina, bude pak velmi těžké dostat nějakou pozici, která by představovala skutečnou změnu směru pro SZP. A myslím, že už se tady objevily takové signály. Nebudu hovořit úplně o všem, ale nejsem příliš nakloněn na směřování eh, k jednotné platbě na hektar. Čili, že bychom se naprosto otočili zády vůči tomu, co jsme měli dřív, protože že ať už splníte cíle nebo ne, dostanete nějaké peníze na hektar. Od toho bychom se měli distancovat. Nemůžeme totiž říct v roce 2020, že vám eh, dáme tolik a tolik, protože v roce 2003 jste měl tolik a tolik. Ne, musíme směřovat k pomoci pro zemědělce, eh, kteří splní určité cíle. Čili když uděláte na hektar totéž pro všechny, tak pak bychom v podstatě eh, převáděli peníze nějakým majitelům půdy a ne skutečným eh, pracovníkům. Eh, tady je ta funkce potravinová. Hlavním smyslem zemědělství je potravinová produkce, to bude platit i v budoucnu, kde bude se ocitne ob... produkce potravin pod obrovským tlakem, a to zejména kvůli produkci například biopaliv, to znamená, že se bude, budou používat zemědělské produkty i na, pro energetické účely. Zemědělská aktivita všude, kde to jde, to je důležité, pak tu musí být částečně i navázaná, čili coupled pomoc. Ta procenta, která tu zatím máme, jsou nedostatečná. Když se podívám na náš region, valonský region Belgii, tak jsme zhruba na 20%, takže pozor, abychom takovými mechanickými zásahy, mechanickými čísly nebyli v rozporu s realitou v některých regionech, kde by bylo potřeba zachovat zemědělskou aktivitu, protože samozřejmě z toho pak vyplývají i další ekonomické aktivity a přínosy tomuto regionu. Za třetí, Měli bychom přispívat k plnění cílu i nad rámec potravinové produkce, to je určitá produkce, která má prospěch pro celou společnost. A do toho spadá i ten takzvaný greening, nebo ty takzvané veřejné statky. Ale tam také poza, po, pozor na těch 7%, pozor, abychom k tomu nepřistupovali eh, příliš, příliš matematicky. Vidíme třeba skvělý příklad v Rakousku, eh, produkce organická a tak dále, kde Rakousko je v čele. Pozor na to, abychom to nedělali příliš mechanicky jedno hospodářství k druhému, ale možná spíš podle regionů. Plocha na nějaký region třeba. Ale dělat to podle jednotlivých hospodářství, to mi přijde, přijde příliš mechanické, příliš byrokratické. A já jsem obvykle proti byrokracii, ale někdy je administrativa užitečná k tomu, aby řešila některé otázky z regulačního hlediska. Za čtvrté, aktivní zemědělec určitě změní definici. Já si myslím, že zatím ta, v té definici, kterou navrhuje komise, tam jsou pořád hodně lidí, kteří vlastně nemají žádnou aktivitu a přitom by byli považováni za, za aktivní zemědělce. To se musí změnit. Degresivita, eh, stanovování stropů, ten capping, to jsou určitě věci, na kterých se tady shodujeme. Pokusme se k ním směřovat, aby to bylo rovnoměrnější, abychom měli také větší rovnováhu mezi jednotlivými regiony, mezi zeměmi, mezi zemědělci. Lotyšsko v něčem méně dobře vyjednalo své podmínky vstupu, protože dostávají méně než menší podporu na zemědělce než třeba na Maltě, ale eh, stejná částka na hektar, to není rovnost. Rovnost znamená, abychom stanovili určité cíle, abychom viděli, jakým způsobem můžeme eh, se účastnit hospodářské soutěže, tak, aby to bylo prospěšné. Je tu ovšem jeden naprosto klíčový prvek, který je zatím v návrhu komise nedostatečně řečen, a to, jak, co budeme dělat s regulováním trhu. Tady se mi zdá, že návrh není dost silný, eh, zatím dostatečně nezapojuje eh, veřejný sektor a uvidíme samozřejmě, když teď jsou, jsou se dělí některé testy třeba u mléka, vidím, že Jose Bofe se tady usmívá, nevím proč, ale to je jedno. Každopádně měli bychom mít nějaký model, kdyby to byl model, do kterého jsou zapojeni všichni, ale pod pod eh, jak si záštitou určité veřejné, eh, pra, veřejného orgánu, který může dohlížet na celou záležitost a který může případně i regulovat, zasahovat, protože musí, my musíme být také nad těmi příjmy pro zemědělce. Prostřednicím, ano, pomoc, ale prostřednicím také odpovídajícího odměňování producentů. Takže Máme tady mnoho různých faktorů na stole. Já chci komisi poděkovat, že eh, se nějakým způsobem snažila do textu promítnout různé připomínky a otázky parlamentu. Ale je důležité, aby to nadále pokračovalo, abychom měli silné jednotné poselství, abychom neměli eh, rozptýlenou, rozředěnou reformu, ale by to byla reforma, která skutečně bude chránit eh, zemědělce, přičemž bude klást hlavní důraz na eh, životní prostředí, vodohospodářství, nakládání s vodou a tak dále ale problémem je, že rada často prostě znamená jenom národní zájmy a to, to nám bude dělat problémy, nám i komisi, aby to byla opravdová reforma, eh, tak jak se již začala formovat, mimo jiné i v rámci této sněmovny. Pan Boc a pan Skota. Děkuji, pane předsedo. A i já se připojím k těm blahopřáním ke znovu zvolení. Za prvé, díky zpravodaji za um, ty úvodní komentáře. Já si myslím, že dnešní diskuse jasně ukazuje, jak citlivá to bude záležitost do budoucna. A zejména v oblasti přímých pladeb už jsme svědky toho, že už jsou i strany, které se cítí nějakým způsobem poškozené a ono to vše postupně vybírá na povrch. My, když jsme eh, hlasovali pro zprávu Leinen, tak jsme hlasovali pro spravedlivé přerozdělování prostředků, což neznamenalo nutně rovné, protože bereme v úvahu hodnotu půdy, náklady na výrobu a tak dále. Já se konkrétně chci vyjádřit právě z pohledu mých voličů v Severním Isku a já se za to namlouvám, protože já jsem se sešla při u oběda tedy se skotskými a velskými kolegy a probírali jsme tuto problematiku a mnoho z těch problémů, které se projevují u nich, se projevují i u nás v Severním Severním Irsku. Severní Irsko je tradičně hybridní z pohledu plateb. Je tam určitý eh, aspekt historických plavek ehm, a pak ještě i platby na Eh, hospodářství. Takže si dokážete představit, když já hovořím se svými farmáři, tak oni jsou opravdu velice um, znepokojení uh, tou novou vizí toho, že se bude platit tím systémem rovných pladeb. Kdybychom například se měli v prvním roce posunout už o 40%, to by nevyhnutně vedlo k bankrotům mnohých, mnohých farem v Irsku. My v Irsku máme spíš malé farmy. Uh, mnohé mnohé z nich hospodaří intenzivně a to už by pro ně bylo příliš. Já bych vlastně byla velice silně pro um, i prodloužení toho limitu časového v roce 2019, protože dokonce, jak jste řekl, pane, tedy zpravodají, eh, v těch úvodních připomínkách nesmíme eh, ani způsobit nějaké rozladění těch národních rozpočtů, eh, které by určitě způsobila, eh, způsobily eh, bankroty a insolvence mnohých farem. Takže z pohledu Severního Irska opravdu varuji proti takovým razantním krokům. My máme složitý systém, eh, jmenuje se Koniger, ale v praxi to znamená v podstatě nájmy, um, předávání půze do nájmu, takže mnozí farmáři hospodaří na zemi, kterou si jakoby krátkodobě pronajímají, což znamená z pohledu těch plateb na farmu poměrné komplikace, protože se ptáme, budou, eh, půjdou ty platby do ruky vlastníkovi půdy nebo licenzované osobě nebo aktivnímu farmáři jako takovému. Tady opravdu komise musí konkretizovat, kdo přesně bude způsobilý pro příjem těchto konkrétních plateb. My v Severním Rusku jsme měli problém právě s těmi zprávami, protože tam je mnoho návrhů, které jsou přímo na ženy eh, obtížemi a eh, přinášejí konkrétní eh, problémy u farem. A to mě vlastně přivádí k tomu, kdo je aktiv farmář, jak se to bude měřit, jak se toho dosáhne v rámci časových limitů, lhůt, o koho půjde, to je velice složitá věc a v Severním Irsku se to navíc váže s problémem právě těch, toho najímání půdy, toho nájemního systému farmaření, ozeleňování, čili ekologizace. V severním Irsku je 90 země jako pastvina eh, klasifikováno, takže my nám prospěje určité mm, určitá proporce těch eh, ekologizovaných eh, principů. Ale máme určité farmáře, kteří mají malá pole a tam ta diverzifikace je natolik preskriptivní, že mnozí farmáři pravděpodobně to vzdají a už nebudou vůbec žádné plodiny pěstovat, protože 77% země má být odloženo. V malé zemi, jako Severní Irsko, to způsobí obrovské problémy a my se domníváme, že konkrétní aspekt toho, té ekologizace bude mít vliv na um, negativní vliv na SZP. Jejíž hlavním cílem má být výroba potravin a zároveň se negativně obrazí, odrazí na evropském zemědělství jako celko. Celé ty návrhy jsou vlastně propracovány velice složitým způsobem a zejména u té ekologizace, kde bude jak byrokracie, tak zelená byrokracie a ještě problémy navíc návdavkem. Když se hovoří o loukách, já jsem byla s farmáři tam mm, na severu, to je mm, nádherná část mého volebního okorku na pobřeží Atlantského oceánu. A tam ti farmáři mají obrovské problémy s tou takzvanou permanentní pastvinou, s tím, co je přípustné v rámci té definice. A konkrétně definice, zda například vřesoviště jsou započteny do um, plodiny nebo um, něčeho, co. Jako něco, co se v podstatě někde pěstuje tady není vůbec prostor pro regionální specifiku, eh, pro eh, to, že eh, v každé zemi se farmář samozřejmým způsobem snaží farmářit tím nejlepším možným způsobem v rámci lokálních podmínek. Děkuji a nyní pan Skota a pak Albert Sí, grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. Děkuji, pane předsedo, drzí kolegové. Doufám, že v příštích měsících eh, si budeme vést pozitivně, tak jako rozsud. Určitě to tak bude, protože byl znovu, volen, znovu zvolen pan předseda. Rád bych se zmínil o dvou věcech, o kterých se zde již mluvilo. Eh, jsou to věci, eh, problematické e, pro zemědělce. Hovořím o ustanovení článku 21. E, hovoří se zde o období o referenčním roce 2011 a o e, tom, že o zemědělcích, kteří do roku 2011 nebo i později měli eh, nárok na jednotnou platbu. Eh, určitě zde zákonodáce chtěl eh, spravedlivé zacházení, a, ale bylo by třeba zde začlenit pracovníky, kteří byli do této doby vyloučeni. Jsou to farmáři, Eh, takzvaní aktivní farmáři, eh, kteří jsou hlavním subjektem, který by měl eh, těžit z těchto plateb. Děkuji. Gianni Carlo Pandes a pan Aňo. Děkuji, pane předsedo. A já rovněž vám blahopřeji ke znovu zvolení a rovněž všem zástupcům. Srdečné díky a těšíme se na další spolupráci. Děkuji panu Kapolo Santosovi za ty první úvahy, se kterými se tady eh, s námi podělil. Ano, slyšíme kritiku, že nejsou podrobné. Já E, rovněž, když jsem začínal se tím zabýval, tak mě kritizovali, že nehovořím podrobně, ale e, na této etapě zatím nemusíme zacházet do podrobností, protože máme dost času se tomu věnovat a já jsem přesvědčen, že právě od, ze strany frakcí, ze strany jednotlivých kolegů, přijdou ty konkrétní návrhy, ty podrobnosti a samozřejmě, že se budou rozházet v tom, kterým směrem se chceme dát, ale my pak budeme muset vyhledat mezi nimi ty správné, rozhodnout se, co je pro Evropu nejlepší a nesmím zapomenout na to, co je praktické, co je prosaditelné, co je finančně udržitelné. Na nic z toho nesmíme zapomenout připomenout. Takové jenom eh, snění to nestačí. Zelený týden proběhl ve Berlí, v Berlíně a tam rovněž se vedly diskuse a na konci se hovořilo, že agrární politika nesmí být, kde dostanou zemědělci o 20% méně peněz, ale o 20% více tomu musí věnovat času na tu byrokracii. To nesmí být vnímání Evropského parlamentu a tady bohužel mě návrh komise irituje v tom smyslu, protože kdyby všem mělo zůstat dělat. Tak, jak ona si to tady eh, vše popsala, tak by to rozhodně vedlo k eh, vyšší byrokracii. My tedy musíme přinést nové návrhy a upravit to tak, abychom nenarušili ty cíle konečné, ale zároveň, aby to bylo přijatelnější. Já si myslím, že jako parlament bychom se měli na komisi obrátit obrátit, aby už nenavrhovala nové instrumenty, které povedou e, k novým kontrolním sankčním mechanismům, přesně jako tady, kde to vlastně vše jde opačným směrem vůči tomu, čeho chceme dosáhnout. Rozhodně ty vyrovnávací platby v rámci prvního pilíře, to ještě bude velké téma, protože v každém členském státě to vypadá trochu jinak a u těch rozdílů mezi členskými státy, tady souhlasím s kolegou Rubikem, nesmí dojít k jedné věci. Totiž já jsem byl na pozvání Sandry Kalněte v Lotyšsku sám a sám jsem to viděl na vlastní oči, jak to tam vypadá. V roce 2019 už nesmí být rozdíl mezi eh, tak, že někdo má jenom 52% a někdo má 250% toho průměru. Samozřejmě, že budou určité rozdíly, protože jiná je kupní síla občana v tom či onom státě. Ale Evropa spočívá na solidaritě a tady se to musí postupně eh, konvergovat. A už tady o tom bylo řeč, že se musí vnímat první a druhý pilíř jako společnou záležitost, že to musíme vidět v kontextu. A všichni máme společný zájem, ať už v Portugalsku nebo v Bulharsku, že musí být eh, úměrně správný počet prostředků ve druhém pilíři. Ale spolufinancování neplatí e, tam e, a proto když hovoříme o přenosu z druhého na první pilíř a potom si to někdo vlastně nemůže použít, tak to by v rámci reformy mělo být možné, abychom finančně politicky e, převedli větší počet z druhého pilíře na první, čímž dosahujeme lepšího vyrovnávání. Já jsem měl radost v loni, když německá ministrině zemědělství eh, oficiálně prohlásila, že Německo je z důvodu celoevropské solidarity připraveno i rezignovat na určité eh, přímé platby. Ehm, samozřejmě ne na všechny, ale ehm, naše ministrině eh, s tím určitou měrou souhlasí. A to je poprvé. Předtím se ještě od nikoho neslyšel v Německu, ale ani jinde v Evropě. To by samozřejmě pomohlo, kdyby se k tomu vyjádřili naši ministři, protože kdyby k tomu byli ochotní, tak by se to téma našlo, dalo řešit jednodušeji. Aktivní zemědělec. Já jsem s Francem Fischlerem, eh, s tím příslušným komisařem v Loni o tom hovořil a on mě řekl to zhruba. Deset let jste už eh, se snažili to řešit a i my. Ale problém spočívá v tom, vyřešit to právně natolik čistě, abychom neměli pak problém před Evropským soudním dvorem, aby to bylo slušitelné plně s evropským eh, zákonodárstvím. A proto jsme to vyřešili právě takto. I dnes se o tom hovořilo jak to má být a já zjišťuji i u nás v mém volebním okrsku, že my říkáme, ano, aktivní zemědělec by měl dostávat ty platby, ale já přicházím z regionu, kde mají 80, má 80% podniků, eh, kteří eh, jsou těmi nájemci. A pak právě musíme dávat pozor na to, že vlastně znepřátelujeme mezi těmi zemědělci, kteří říkají, měl by to zůstat eh, te, ti nebo ti. Tedy tady musíme jednat velice citlivě, aby to šlo do správných rukou. A nyní ty procentní sazby tady určitě nebude průchodné, aby bylo jedno paušální řešení pro 50 milionů zemědělců v Evropě. Musíme přece jenom zavázat um, nějakým způsobem zemědělce k něčemu ano, ale musí to být praktické a prosaditelné. Ta 7% sazba je příliš univerzální. Vemte si, že někdo má například desítky hektarů a nemá žádný krajinný prvek. Eh, takže si tam musí určité deficity, deficity odečítat přímo z té plochy. Ale když má někdo 300 eh, různých eh, pozemků, různé povahy, to ho nesmím dále trestat tím, že mu zás budu odečítat ještě dále 7% z toho, protože ten už je trestaný tím, že má ty jednotlivé pozemky takto roztříštěné. Takže tady v mé frakci my se budeme tím intenzivně zabývat, aby to bylo tedy eh, spravedlivé a už dnes vidím, že jelikož my jsme obrovská frakce, máme tam 26 členských států a určitě ty diskuze budou velice pestré a bude nám to dlouho trvat, než dospějeme k jedné konzistentní linii ale jsem přesvědčen, že eh, budeme-li mít jeden způsob uvažování a eh, budeme-li všichni směřovat stejným směrem, tak nakonec toho dosáhneme a uspokojí to i naše zemědělce. A pokud tedy eh, pak nebudeme ztracet cíle ze zřetele, tak se to dosáhne i mm, všemi frakcemi mm, průřezově. Děkuji, pane Desi, pan Agno. Dobré odpoledne pane předsedo. Takže teď na chvíli, jak si přerušíme eh, palbu, protože já vám chci teď poblahopřát k vašemu zvolení, pane předsedo. Pocházíme z trošku jiných částí do politického spektra, eh, to zná levice a pravice, já jsem Brit, vy ne. A když mě slyšíte hovořit, tak někdy musíte skřípat zubama, a musíte být skutečně frustrován, protože budete zkrátka muset nesouhlasit se vším, co řeknu. Ale i tak mě vždy eh, velmi spravedlivě vyslechnete, eh, čili já chci ocenit vaše nestrané vedení a eh, samozřejmě také vaši snahu vyslovovat mé jméno tak, jak se má vyslovovat, což není až tak snadné. Tak a teď již eh, opět vyhlašuji válku. Takže teď eh, pokud jde o po, eh, tu, ty vícečetné kultury, to znamená používání více plodin, to je něco, co jak si se dělá medvědí službu, protože bylo řečeno, že podporujeme menší zemědělce. Že menší zemědělci jsou ti, kteří by měli být v záběru této politiky, této reformy. A teď se podívejme, jak vypadá takové malé eh, hospodářství. Tam bude třeba 90% e, nějaké, eh, řek, řekněme, trávy, ale z těch 10% chtějí pěstovat převážně ječmen. Protože tím ječmenem e, skrmují, to skrmují potom různým užitkovým zvířatům, mají z toho slámu na vystýl, podestýlku pod ty zvířata a e, také díky tomu potom mohou obnovovat tu trávu po několika letech. Takže podle těchto pravidel by teď museli, kromě toho ječmene, mít ještě tři, tři plodiny. Jaké plodiny to budou? Ječmen, já jsem o tom hovořil s některými eh, drobnými zemědělci. No dobrá, ječmen, to by šlo. Ale teď si uvědomíme, že to musíme skladovat. Vy tam dáte veškerý ten ječmen a teď tam musí být ječmen a oves, takže to musíte rozdělit, čili investovat do dalších skladovacích kapacit a to bude drahé. Teď ten ječmen by se dal eh, pěstovat organicky. I když to nebyla třeba organická farma, ale v podstatě dalo se to tímto způsobem pěstovat a pak, eh, když se podíváte na ty další plodiny, tak už bude, eh, a když to eh, budou nějaké jiné plodiny, tak tam to osivo bude dražší. A ještě to s tím souvisí další problém, protože mohou mít nějaké škůdce, když nejsme schopni je kontrolovat bez, chemick- bez chemikálí, tak se musíme uchýlit k, buď k nějakým importovaným osivům, anebo k nějakým chemikáliím. Takže každopádně tito zemědělci budou trpět, i když jinak by to byly ekologičtí zemědělci, protože mají převážně traviny a organicky eh, vypěstovaný, vypěstovaný ječmen. A teď se podívejme na jinou farmu, která má 100-200 akrů. Taková farma nemůže mít eh, vlastní stroje, takže požádá jiného většího zemědělce, aby jim to obhospodařil svými stroji. A on jim může říct, já to udělám daleko levněji, když budete mít třeba jeden rok, celý rok všude pšenici, další rok tam budete mít ječmen, nebo co já vím. A Čili budou mít různé plodiny, ale každý rok se to bude střídat, každý rok to bude jedna určitá plodina. Teď pokud to budou roz, musel, muset rozdělit na spoustu plodin, tak eh, ten zemědělec větší tam bude potom muset jet mnohokrát, vícekrát. Josebové tady eh, eh, kroutí hlavou, ale skutečně, když se podíváme na ty větší zemědělce, jejich farmy jsou dost velké, oni mají i tak více plodin. Takže se ten, ta menší, usedl, menší zemědělství je tím postiženo. Já nechci eh, tady nějakým způsobem předvídat, ale myslím si, že bychom měli zvýšit tento strop a to dost učinit to flexibilnějším. Když se podíváme tedy na ta, to 7%, 7%, eh, z, to, z té plochy, která by měla být ponechána pro ty takzvané ekologické účely, tak eh, musíme si uvědomit, že v Británii eh, jsou některé plochy, třeba v oblasti Fence, kde je intenzivní zemědělství, kde se pěstují, pěstuje zelenina a některé supermarkety mohou říct, že třeba jim sníží platbu, protože oni získávají tuto podporu, ale přitom toto nejsou žádné, toto není, nebude poč, započítáno do ekologické plochy. Oni budou moci započítat pouze 1%, a nebo jsou také určité případy určitých třeba naplavenin, které rovněž nebudou po, započítávány. Takže mně se zdá, že tohle tak trochu postrádá smysl. A není to o kontrole eh, v podstatě dodávek. My, nám se tady říká, že to má nějakým způsobem mít dopady na, já nevím, co počasí, ale já si myslím, že k tomu nemáme žádné doklady. Takže zdá se, že tady pak by byly dva nebo tři roky po které bude pro lidi velmi těžké se dostávat do zemědělství. A my se tady bavíme o tom, jak definovat aktivní zemědělce. Ovšem eh, je tu obava, že některé velké korporace budou čerpat některé ty jednotné platby. Jediné, co můžeme udělat, se podívat na jejich poslední účetní výkazy před dvěma nebo třemi lety a to pak nebude vypadat příliš čistě. A nakonec ještě něco k cukru. Tohle totiž naruší cukerní sektor a to jak pokud jde o třtinu, tak pokud jde o cukrovku. E, v té předchozí fázi změny to nebylo příliš úspěšné, ztratili jsme naší, akti- naší kapacitu, bude těžké to znovu získat a tyto kvóty by neměly vstoupit v platnost ještě dalších 7 až 8 let. Pokud jde o třtinu, tak tady se zdá, že ti, kteří eh, pěstí cukrovou řepu, tak jejich trh se liberalizuje. Mohlo by to stát až 850 míst eh, dokonce v východním Londýně. Děkuji. No, OK. Honorable. Děkuji, pane Egnu. Pan Medusek. Pan Hoffman. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, také já bych se chtěl připojit ke gratulaci eh, ke znovuzvolení a gratuluji také celému předsednictvu ke zvolení. Eh, já si myslím, že hodně zásadních věcí už tady zaznělo, tak já se pokusím být stručný. Všichni bychom chtěli, aby společná zemědělská politika byla jednodušší, transparentnější, spravedlivější, zároveň vytvářela předpoklady pro zvýšení konkurenceschopnosti, evropských farmářů, ale e, naši zemědělci mají pocit, že jde spíš opačným směrem. A já bych tedy e, schrnul jenom některé body, právě vzhledem k tomu, že už e, hodně věcí zde zaznělo. Co se týká nového návrhu na úpravu přímých plateb, nový systém by měl být založen na platebních nárocích což nepovažuji za krok směrem ke zjednodušení, ale naopak. Jak je zmíněno i v dopadové studii Evropské komise, zavedení tohoto systému by pro nové členské státy uplatňující v současné době režim jednotné platby na plochu, tzv. SAPS, představovalo nemalé finanční náklady a zvýšení administrativní zátěže. Proto podporuji prodloužení aplikace režimu SAPS právě z důvodu jednoduchosti a snadné administrativy tohoto systému. Co se týká zastropování, vzhledem ke struktuře zemědělských podniků v České republice u nás eh, musím se postavit proti tomuto návrhu. Eh, jednak eh, to způsobí výrazný nárůst administrativy, a e, je to v podstatě nesystémový nástroj, je to trest, v podstatě je to trest za velikost těch farem, takže e, jsem proti tomuto návrhu. Co se týká ekologizace společné zemědělské politiky, domnívám se, že opatření tzv. ozelenění by měla mít motivační a tedy spíše dobrovolný charakter. Opatření, aby 7 půdy zůstalo povinně ležet ladem, by podle odhadu mohlo znamenat miliardové ztráty eh, pro evropské zemědělství. Navíc tento návrh ozelenění zavádí další kontroly a přináší opět větší administrativní zátěž pro zemědělce. Eh, co se týká definice aktivního zemědělce, eh, tady bych navrhoval umožnit prostor pro flexibilitu na národní úrovni s ohledem na rozdílné podmínky v jednotlivých členských státech. Na závěr bych chtěl říci, že bude velice těžké eh, dosáhnout kompromisu právě v, novém návrhu společné zemědělské politiky a eh, ani si nemyslím, že v jednotlivých frakcích eh, dojde k, ke schodě těch frakcí. Myslím si, že dojde spíše ke schodě poslanců z jednotlivých členských zemí napříč politickými frakcemi. E, to je z mé strany vše. Děkuji za pozornost. Grazie a te, onorevole Duzek. Adesso Herbert Dorfman e poi Michel Dantin. Sì, grazie Presidente. Congratulazioni anche da parte mia per la tua riconferma che penso sia anche un segno del buon lavoro che abbiamo fatto negli ultimi anni. Eh, vaše znovuzvolení eh, je výsledkem vaší dobré práce v posledních letech. Jen z mého pohledu pár bodů. Ta regionalizace, nevím, zda je to opravdu nezbytné dnešních podmínkách se e, tato přechodná fáze opravdu kritizuje a musíme se podívat, kdo ty historicky založené platby je hájí. Totiž ti současní příjemci, jimž to vyhovuje. Ale já pocházím ze země, kde ta historická metoda propočtu je platná, ale zároveň musím říci, že doby, kdy to bylo smysluplné, pominuly ano, musíme si přiznat, že je to nezdůvodnitelné. Totiž jsou už zemědělské podniky, u nich se to vůbec nedá nějakým způsobem zdůvodnit a ty podniky prostě jenom jednají účelově, aby si je udrželi, což ne vždy je v nejlepším zájmu rozvoje zemědělci. Ehm, to, co se tady hovoří o malých zemědělcích. Tady je to smysluplné. Tady musím bohužel oponovat kolegovi Silvestrisovi, který hovořívá méně než tisíce eur. Tam už se to vůbec nevyplácí za to bojovat ale v mém regionu to je 37% všech podniků, kterých by se to týkalo. A bohužel v mém regionu, i když v Itálii jsou průměrné platby 320 eh, eur, tak u nás je to 100. A to je právě kvůli tomu historickému modelu. Tím je to eh, eh, způsobeno. 1000 eur znamená 10 hektarů a v mém regionu to už je velký zemědělský podnik, takže musíme si uvědomit, že v Evropě Evropské unii máme regionálně velice různorodou situaci. I ty podmínky jsou jiné a sama skutečnost, že je nějaký podnik menší, že by automaticky měla znamenat, že není tržně tedy prospěšný, to vůbec tomu tak není. My ještě letos budeme mít tu příležitost eh, právě v eh, Koritanech, to je vlastně podalpský region u Alp, to se budeme moci sami o tom přesvědčit, alespoň ti, kteří pojedou na tu misi společně se mnou ekologizace. To si myslím, že často je takový zoufalý pokus najít něco, co je alespoň z poloviny rozumné, ale najednou, eh, když se už to zkouší provést, tak už to pak rozumné není vůbec. Tady musím souhlasit s kolegou Aňo, který řekl, že skutečnost, že máme střídaní plodin, vůbec neznamená, že je to z ar, um, agro, agronomického pohledu rozumné střídání plodin, že je to to střídání plodin, které je optimální pro daný region. A mně připadá absurdní, když eh, hovoříme o tom, že takový farmář by měl být kvalitně vzdělaný, že by se měl opírat o vědecké poznatky a my mu pak budeme předepisovat, že musí kromě jedné plodiny ještě pak nějakou kukuřici a bůh ví co pěstovat si tam u sebe. Rovněž eh, to, že máme například eh, ten systém Ehm, toho odkládání půdy ladem v některých regionech, ano, to má smysl, eh, protože my eh, jsme například region, který klade veliký důraz na životní prostředí, protože my klademe důraz na ekologickou pestrost, eh, turistický ruch a tak dále, takže to se tady musí neustále opakovat, že například i na základě zprávy DES připadalo by mi rozumnější aby si každý členský stát určoval, které programy se mu vyplatí, například v utváření životního prostředí a to by zároveň znamenalo i větší důvěryhodnost v očích zemědělcům a ještě znevýhodněné eh, regiony nebo oblasti. To už jsme říkali i ve našem výboru, že to, s čím přišla komise, se musí ještě značným způsobem zlepšit. Ale bohužel to se nedostavilo, alespoň ne v původní koncepci. Máme stále ještě v návrhu něco, co musíme probrat, zda tedy opravdu je to něco, o co nám jde. Děkuji. qui vous ont été adressées à vous-même et aux membres du bureau pour votre réélection. Já se, ob... Já se přidávám k blahopřáním eh, ke zvolení a mám tři, čtyři komentáře. Ten hlavní je přerozdělení mezi členskými státy. My nevycházíme z nuly, eh, kolegové, eh, ve právě Lyon jsme našli formuly, na které, o které byla schoda, kde se hovoří o spravedlivém rozdělení a ne o rovném rozdělení. Pak je ta zpráva Milvertes, kde jsme žádali Evropskou komisi, aby eh, vzala v úvahu příjmy a náklady tak, aby to rozdělování bylo co nejobjektivnější, aby se vzal v úvahu eh, životní úroveň v rámci 27 a aby to byla určitá harmonie. Samozřejmě v pěti letech se to nedá, nedalo dosáhnout, ale musí aspoň, musíme se k tomu aspoň přiblížit. Co se týče to, té ekologizace, Eh, bilance je taková, že všechny země eh, začaly praktikovat eh, ekopodmíněnost z hlediska nových směrnic. A my jsme sfalšovali kompetence, protože ne všichni eh, tyto pokyny eh, uvedli do praxe. Podmínky eh, nejsou stejné u všech. A toto zazeleňování v rámci opatření příliš nefunguje. Nebylo by lepší, aby ta ekologice, ekologizace probíhala v českých státech spravedlivěji? Já si myslím, že ano. E, e, chtěla bych říci, chtěl bych říci, že e, návrhy v druhém pilíři navrhují lepší zohlednění lesů a financování inovací a je jasné, že je to třeba z různých prostředků. Pokud se udrží eh, úvěry pro znevýhodněná území, eh, země budou mít méně peněz na eh, agroenvironmentální opatření a musíme rozhodnout mezi sebou, co učiníme. Nemůžeme pořád eh, přidávat. Eh, musíme vzít prostředky eh, někde z jiné oblasti. Michel, adesso onorevole Jare, poi chiude Jim. Děkuji Michel, pan Jarel a pan Nils Nicholson. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že tady máme většinou už naše staré, dobré, prověřené kolegy. To je pro nás dobré, protože stojíme před důležitými úkoly. Já jsem si tady zavzal tři až čtyři poznámky. Za prvé, e, sám abych nás rád po prosil, abychom si připomněli eh, ta usnesení, která jsme už odhlasovali. A co to znamená pro rozpočet? Že by se měly reformy s konečnou platností schválovat, až když víme, odkud půjdou na ně ty peníze. Samozřejmě, že si musíme všechno připravit, musíme si to mezi sebou dohodnout, ale eh, rozděl, rozlišujeme mezi agrární reformou, konečným schválením a finančním rozpočtem, že ono to spolu souvislí. Druhá věc k té byrokracii. Já mám veliké obavy, že když se snažíme o tu spravedlnost, o to e, zdokonalení, že tím vlastně zavedeme do systému ještě větší míru byrokracie. Takže počítejme vždy s tím a pamatujme vždy, abychom, jakmile se snažíme nějaký návrh v úvozovkách zlepšit, vlastně jej nezbyrokratizovali více. A tady prosím pana zpravodaje, když hovoříme o to ekologizaci, zasazujte se, prosím pane zpravodaji, i o tu myšlenku, abychom podniky, které se už účastní různých programů e, v oblasti životního prostředí, že bychom je vyvázali z povinností toho greeningu. V mém regionu je celá řada farmářů, kteří vůbec jsou bezradní Eh, tváří v tvář tomu, eh, co se tam v tom greeningu píše. Oni říkají, ale teď my už to děláme, co oni po nás pořád chtějí. Takže proto my bychom rádi netrestali ty podniky, které už mnohé dělají pro životní prostředí. A to by rozvázalo ruce nikoli pouze organickým, tedy ekologickým farmám, ale i těm, které už částečně pro životní prostředí um, to v praxi provádějí. A pak logika ta tam nesmí chybět. Když hovoříme o střídání eh, plodin, tak teoreticky to prohlášujeme, v praxi se to nedělá. Můj oblíbený příklad. U mě má například farmář eh, pouze jeden 50 hektarový pozemek a nic víc. A to by ještě měl rozdělit na tři části a mít tam tři různé plodiny. A někdo jiný, kdo má více polí, ten si může každý rok na stejném místě pěstovat to obilí na 70% eh, na všech. Což nemá se střídáním plodím nic společného, takže nesmíme eh, jednat tak, aby se nám to vymstilo v veřejném, na veřejnosti, v očích veřejného mínění. Když hovoříme, že pouze tři plodiny se toho smí účastnit, tak i to je vlastně příliš omezující. Další věc, kde jsou velice citliví eh, zemědělci. Eh, eh, historické platby, že se musí srovnávat, že se od toho musí postupně odcházet. Já jsem z bývalého východního Německa, u nás se hovořilo, hektar je hektar. Vždy se rychle hovořilo o tom, Vše musí být porovnámo. Eh, tím, že se sjednotilo Německo. Ale já chápu i kolegy eh, z nových zemí, že bohužel musíme sáhnout k ještě výraznějšímu politickému signálu, jinak eh, to neprojde. Ale na druhé straně to zastropování, tam si myslím, že bychom rovněž měli tomu být otevření. Já jsem vyrůstal na venkově 30 let a vše nám předepisovali. Říkali nám, jak máme hospodařit, co máme Eh, pěstovat, kolik máme mít kusů dobytka. Všechno to byl čistý komunismus. A to zastrobování takovýmto komunismem je cítit. Proto musíme, ano, se zastrobováním případně počítat, ale rozumným způsobem. Jinak nám, zemědělci, kteří se v tom vyznají, řeknou, že přece by si měli právo vyvírat a proti takovému zastropování, jak je tady popsáno, rozhodně budou protestovat. Další věc. Nesmíme i zde připustit přílišnou byrokraci eh, pod heslem aktivního zemědělce. Eh, tam oblíbený můj vtip je, já znám pouze eh, pilné a lenivé, tedy zemědělce, kteří buď pracují nebo nepracují. A jsou kolegové, kteří vyslovně varovali proti takzvanému aktivnímu zemědělci akci, který bude navázan na příjem tedy tento koncept. Já právě podávám daňové přiznání za rok 2010 a to jsem ještě e, v rámci huty, to nejsem poslední, ale najednou mi někdo řekne, že já už nejsem aktivní zemědělec, tak mám to pak vracet a pak přece jde o to, že některý zemědělec v určitých obdobích je aktivní, pak zase není. Takže já jsem po straně kolegů, kteří říkají, nezávisle na tom, zda je nějaký um, zemědělec aktivní nebo ne, tak by se to vše mělo navázat a vypočítat střelet podle půdy, jinak se ubíráme nesprávným směrem a zavedeme zmatek a i mezi členskými státy. A ještě na posledním místě nesmíme eh, zavádět hm, takovou škodu tam, kde ji nechcíme. Ne, která jde proti nám. Například máme i slabě rozvinuté um, oblasti. Nesmíme zavést k ještě větším uh, kontrastům aktivní zemědělec, to je minové pole a e, cesta k vyšší byrokracii. Děkuji. Grazie, onorevole Jar, e adesso la parola a Jim Nicholson. <coughs> Thank you, Chairman. Can I also... Pan Nicholson, děkuji vám, pane předsedo. Chci poblahopřát e, všem, kdo byli zvoleni u předsednického stolu. A pan Agnew by se neměl měnit. My jsme si zvykli na něj takový, jaký je, takže by neměl nějak uspůsobovat e, svůj projev, protože už jsme na něj zvyklí. Pan Kapolo Santos, já eh, mu chci opět poděkovat za prezentaci, když jsem tady nebyl. Já jsem teď ale poslouchal eh, diskuzi a jedna věc, která z toho jasně vyplývá, je, jak rozmanité a odlišné jsou eh, jednotlivé naše názory jednotlivé země. Slyšel jsem o problémech, které mají různé problémy, různé země a je jasné, že tady musíme nastolit určitou rovnováhu, musíme jasně, udělat si jasno v tom, jaké ty hlavní problémy jsou. A já už mám, mně už jasné je to, že všichni hovoří o zjednodušování, ale ono to nic nezjednoduší. To bude více byrokracie, více problémů, více eh, administrativy, více nákladů na administrativu. A na produkci potravin. Nemá cenu příliš pokračovat, všechno už bylo řečeno. V našem regionu ti, kdo to komentují, tak eh, z toho vypíjá jedna jasná věc. Nemůžeme měřit všem stejnou měrou. Musí existovat určitá flexibilita. Když se podíváme třeba na aktivní zemědělce, to se to je v každém regionu jiné. A to, co platí v jedné zemi, může být skutečná noční můra při implementaci v jiné. Před pár lety všichni mluvili o potravinové bezpečnosti. Potřebovali jsme víc potravin, abychom uživili svět. A teď najednou máme odkládat 7% půdy a nechat ji ležet ladem to je šílené. Mohu vám prosím říct, měli bychom vnést trošku zdravého selského rozumu, tak říkajíc, do celé této záležitosti. A neměli bychom jednat jako před několika lety. Máme určitou moc v tomto výboru a pokud ji budeme moudře využívat, tak to jistě bude prospěšné, ale to je ta výzva, před kterou stojíme. Pokud to neuděláme, pane předsedo, tak eh, v sázce jsou eh, osudy zemědělců všude v Evropě. Ti tím budou trpět. Grazie Jim, senz'altro credo che... Děkuji Jime a nyní musíme opravdu pohlížet na věc jako na obrovskou výzvu, která se týká nás všech a zároveň obrovskou odpovědnost. Dobře jsme tedy se do toho dali, už jsme se toho ujali a zpravodaj, doufejme, této diskuse bude schopen využít k tomu, aby přišel s pozměněným návrhem. Tedy uzavírám tuto debatu, ale samozřejmě ještě tady máme eh, představitele komise a poté bude, dostane ještě právě pan Kapola Santos eh, slovo. Pan Pašeka. Well, thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. A dovolte mi, prosím, vám rovněž poblahopřát eh, a říci, že bude mým velkým potěšením s vámi dále spolupracovat a říci, že se mám k dispozici. Nemělo by příliš valný smysl připojovat vlastní poznámky k té des- diskuzi, která tu právě proběhla, ale jen pár slov. Co si z toho odnáším? Že existuje všeobecná podpora rámce, ale zůstává mnoho otázek a nejasností ohledně detailů. Zvláště, jak bude fungovat eh, greening, co se dostane do těch 7% ekologické země, co, jaká bude definice aktivního zemědělce. Tady pořád ještě zbývá hodně nedořešených bodů, otázka aktů v přenesené pravomoci a tak dále. To všechno jsou věci, o které se s vámi podělíme z hlediska toho, jak by to mohlo operačně fungovat. Ale není to jednoduché, to si nenamlouvejme. Greening, aktivní zemědělce, zemědělec, ekologické zóny. K tomu pár připomínek. Nejprve greening. Myslím, že je jasné, že je důležité, abychom mohli říci, že podpora zemědělců vychází také z toho, že zemědělci v podstatě jsou prospěchem pro eh, společnost jako takovou. Musí tu být eh, nějaká veřejná hodnota, která se vytváří pro celou společnost. A o to právě jde v greening. A pokud jde o ty EFA, eh, e ty ekologické zóny, tak jak jsem říkal, navrhujeme 7% zónu, která by byla ladem. A teď já to řeknu naprosto jasně a na rovinu. To není v podstatě nějaká půda ladem jako to, čemu se říká set-aside. My jsme ještě neprobrali dopodrobně, co by v tom mělo všechno být, co by do toho mělo spadat. Ale určité prvky, které v některých zemích jsou ve způsobilých oblastech, jako jsou třeba živé ploty, jako jsou různé nárazníkové zóny. To jsou všechno věci, které by do toho zařazeny byly. A myslíme si, že to bude představovat určitý příspěvek k životnímu prostředí, zejména z hlediska biodiverzity. A jsme připraveni této diskuzi s vámi pokračovat. A ještě k aktivnímu zemědělci. můžeme členským státům teď umožnit vyloučit třeba velké firmy z možnosti eh, přijímat přímé platby. Ale pouze jedna země toho využila. Měli jsme pak tedy předložit přesnější definici, která by splňovala cíle, které myslím, že sdílíme my všichni. To jest, že by to neměli dostávat ty velké firmy, ale skutečně aktivní zemědělci. Zároveň to však musí být uděláno tak, abychom neohrozili přímé platby jako takové. Když bychom řekli třeba, že přímé platby dáme všem, kdo prokáží, že vyprodukovali a prodávali své výrobky, tak bychom tím porušili pravidla VTO o takzvaném greenboxu. Takže tady jsme tak trochu na ostří nože, abychom splnili ty cíle, které jsme si vytyčili, ale zároveň, aby naše přímé platby byly pořád považované za součástí greenboxu v rámci VTO. To není tak jednoduché zůstat v této definici děláme, co můžeme a jsme připraveni s vámi dál diskutovat o možnostech na zlepšení. Děkuji vám, pane De Castro, a jsme, jak říkám, jsme připraveni s vámi dále spolupracovat. Bene, ringraziamo la commissione per questo. Děkuji. Děkuji komisi za eh, ta slova. Není pochyby, že to téma se mi procent eh, půdy na ekologické účely eh, je, nás nepokojuje. Komise ví i z jiných setkání, eh, o co nám jde. Je tu problém se změním návrhu, když vzniká tolik pochybností a je třeba tuto definici ještě lépe pro, prostorat. Luizi, ještě máš slovo na závěrečný komentář. Pane předsedo, budu velice stručný, aby také kolega mohl přednést svůj návrh. Eh, chci hlavně poděkovat za všechny příspěvky, nepřekvapily mne, a, ale umožní mi eh, vytyčit eh, určité orientační linie. Před chvílí ve svém příspěvku jsem zapomněl zmínit, eh, že komise byla velice ochotná s námi spolupracovat a děkuji za technickou podporu. V minulých týdnech jsem měl kontakt s komisařem, s generálním ředitelem a Oni byli ochotni eh, vytvořit eh, pracovní skupinu, věnovat se technické práci, eh, abychom překonali určité nedostatky v kompetencích, které zde máme v zemědělském výboru. Ústřední politiky souhlasí s tím, co zde bylo řečeno. Myslím, že kolega Lein eh, přednesl důležitou otázku. Skutečně je zásadní, a ještě se o tom mnoho nehovořilo, a že komise navrhuje rozdělovat rozpočet, ale e, návrh by měl být opačný. My bychom měli nejprve definovat kritéria, a způsob uplatnění a z toho by potom vznikla eh, finanční obálka pro každou eh, zemi. Tak se postupovalo v minulosti, ale souhlasím, eh, chápu důvod komise. Konstatoval jsem, že rada a parlament neprotestoval proti tomuto postupu u základního návrhu komise. A tak si myslím, že nejsou politické podmínky, aby v této situaci eh, to parlament změnil. Ale nesouhlasím příliš s tímto návrhem, ale uznávám omezení, která tu jsou, aby se to změnilo. Měli bychom eh, zavést určitý korekční mechanismus, ale to bychom museli diskutovat o příloze 2 a to bude politická otázka velice citlivá, neboť eh, to je taková pandořina skřínka, eh, kdy eh, členské státy by asi měly přijít více finančně prostředky. Takže není to právně nezákonné, ale je to velice citlivé. Je to první diskuse, já mám e, své stanovisko ke každé té věci, ale budu se snažit e, vytvořit konsenzus, protože já bych mohl e, ve 24 hodinách přijít s vlastní zprávou, ale je třeba říci, že takovou zprávu by parlament Eh, neschválil. Takže eh, je třeba, abych eh, dal do souladu různé názory, abychom měli silnou pozici parlamentu. A myslím, že hlavní věc je, abychom se snažili o silné stanovisko parlamentu k základním otázkám. Já se budu o to snažit, budu hovořit s vámi se všemi, aby všechny návrhy mohly být konzistentně začleněny do tohoto společného stanoviska. A to je zatím všechno, je pozdě, a už k tomu nebudu nic dodávat. Děkuji. Grazie Luis. Bene, allora, ultimo punto, del giorno. Děkuji, Luisi. Tedy dostáváme se k poslednímu bodu pořadu jednání, což je diskuse o organizaci společného trhu se zemědělskými produkty. Pan zpravodaj, to je Michel Dantel a já mu hned předávám slovo, prosím. A Děkuji vám, pane předsedo. Takže abych to probral rychle. Tak z hlediska metody jsem využil stejnou metodu, jak tady hovořil Luis, to znamená Zatím je to víceméně ve stádiu konzultací, kdy se snažíme schromáždit různé názory a expertízy. Myslím si, že tento text ohledně společné organizace trhu je něco, co zatím bylo trochu v pozadí, protože jsme tady hovořili hlavně o, o tom zazeleňování a rozdělení pomoci mezi státy. Ale několikrát se komise, jsme se vyjádřili jakožto výbor v tom smyslu, že bychom měli mít některé nástroje na e, řízení a regulaci trhu. A to je právě ten text, e, který e, se k tomu vyslovuje. Chci obrátit vaši pozornost k několika bodům. Jednak ta opatření, která umožňují um, regulaci trhů, tak tady jsou opatření, která může pro, provést samotný uh, producent prostřednictvím uh, nějaké pojištění, dále ty uh, organizace producentů, čili tady by mohl existovat určitý společný fond, který by byl aktivován. To je zajímavé opatření. Pomoc eh, při soukromém skladování a pak eh, samozřejmě i veřejné intervence, což je taková mm, bezpečnostní síť. komunikačního hlediska nebylo vše řečeno dost jasně. A to zejména pokud je o pomoc při skladování. Protože v článku 17 se říká, že by tato možnost mohla být zpřístupněna na základě nových kritérií a to by znamenalo pouze teď ne to vázat na vývoj cen, ale na vývoj sektoru. Čili řekněme, že ceny trvají, ale ty náklady nějakým způsobem explodují, tak by se to dalo určitým způsobem aktivovat. Ale tyto podmínky té aktivace by se musely výrazně specifikovat. Ovšem, drazí kolegové, já si myslím, že skutečným jádrem této zprávy je něco jiného. Je to ta možnost, kdy může producent posílat svoji organizaci a kdy můžeme tam dávat to, co předpokládá smlou, eh, článek 42 Lisabonské smlouvy. To znamená, že Rada a parlament eh, se mohou odchýlit od článku 101, pokud jde o pravidla eh, hospodářské soutěže. Když naslouchám komisi a kabinet pana komisaře, tak se zdá, že všechno je možné díky práci, s kterou jste mi mnozí pomohli, ale já vás budu znovu žádat o podporu. Chtěl bych mít co nejvíc příkladů v různých zemích, eh, kdy zasáhly orgány na ochranu hospodářské soutěže, aby chránili produkci. Protože když hovoříme o nějakých teoretických záležitostech a pak o tom, jak eh, ty různé orgány fungují a jakým způsobem operují v členských státech, tak často vidíme několik různých světů. Uvedu příklad. Těch 37 producentů různých odrůd uh, uh, jablek, z nich 31 se organizuje eh, v, v nějakých uh, organizacích producentských, ale došlo tady k řízení kvůli zneužití dominantního po, postavení a máme to, to řídit podle druhu toho jablka, podle odrůdy nebo podle typu toho plodu. Já si myslím, že se musíme zaměřit na to, abychom ne přímo revolucionalizovali právo hospodářské soutěže, ale bychom zjasnili v některých případech termíny a e, rozsah působnosti. Toto, tato otázka třeba, co to je zneužití dominantního po, eh, postavení, co to je ten referenční trh a tak dále. To se musí v textu vyjasnit, aby tam nebyly termíny, které jsou eh, nejasné, které jsou rozpílené v celém tomto nařízení. Ten navržený text se často snaží dělat příliš mnoho, pokud jde o ty delego, delegované akty a implementační akty prováděcí akty tedy. Máme tady různé prvky, které souvisí s, rep, s reprezentativním charakterem organizací, eh, producentských organizací, které by mohly být v tom základním textu. Ale závisí to i na dalším textu, o kterém se jedná. A to tolik Tedy jen velmi stručně moje poznámky. Když se podíváme na celkové rozvržení této zprávy, tak vidíme, že na, z posledního jednání se objevily jasné obrysy, vidíme, jakým směrem to jde a další, v další fázi naší práce bychom tam měli znovu vrátit to, co tam zmizelo, nebo aspoň část toho, protože, jak už se tu několikrát řeklo, právo hospodářské soutěže je od toho, aby chránilo ty slabé a osiřelé. To znamená, že tomu musí opravdu eh, sloužit. Děkuji. E Děkuji vše. Nyní eh, pan Garcia. Paní Garcia. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, blahopřeji vám a souhlasím se zpravodajem, že je jisté, že v celkové diskusi o eh, reformě společné zemědělské politiky, eh, co se týče rozdělení fondů, je nejdůležitější, ale třeba také se věnovat jiným otázkám a samotně producentní říkají, že nebudou schopni zaručit budoucnost své činnosti pouze eh, za pomoci přímých plateb. Potřebují jiné nástroje, které posílí ehm, udržení eh, evropského zemědělství. A tak musíme pracovat společně na této otázce. Můj příspěvek je stručný. Za prvé, eh, zaujmout stanovisko v určité otázce a také chci se zeptat na určité pochybnosti, které mám. E, co se týče regulace trhu a kvót e, na cukr a právo e, pěstování, chci využít této příležitosti, abych vyjádřila svůj názor. Je potřebné udržovat kvótu cukru do, z, roku, do, z roku 2012, tak se vyjádřila DESVA zpráva a myslím, že v této linii bychom měli eh, bychom měli požádat komisi o stanovisko. Eh, také eh, ve stejné linii chceme udržet eh, právo na pěstování jak u cukru, tak u eh, vína, vinné révy a eh, parlament se za to musí zasadit. A pak mám jednu pochybnost, co se týče jedné věci, přizpůsobení nabídky. Články 106 až 108 se snaží Eh, uspůsobit nabídku potřebám trhu. a co se uplatňuje na výrobce mléka? Eh, navržené podmínky nebo podmínky eh, již schválené v balíčku mléka? To, dále to je potřeba diskusy, co se týče systému kvality a je třeba vyjasnit tuto otázku jaký bude, jaká bude ve skutečnosti rozdíl eh, v ustanoveních. Nevím, jestli zpravodaj mi bude moci odpovědět. A nebo Evropská komise. Děkuji. Molto bene, grazie Irace. E adesso Erranz Garcia e poi vicepresidente Bové. Erranz Garcia. Pues muchísimas. Děkuji, pan místo předseda Bové. Mně se zdá, Eh, že je třeba hovořit o třech aspektech. Za prvé je tu úloha organizací producentů. Myslím, že Evropská komise říká jednu věc a dělá něco jiného. Eh, vysvětlím to. Zdá se, že sázejí na zvýšení eh, účinnosti producentů je třeba vytvářet organizace producentů a e, jiných profesionálů, jiných pracovníků. Avšak pak máme problém kompetencí. Myslím, že by bylo třeba postupovat tak, aby e, členské státy nepoškozovaly ne e, Eh, tyto organizace. Ve Španělsku máme eh, velice citlivý případ eh, u producentů oliv, olivového oleje. Je třeba, aby byly výjimky těchto případů, abychom chránili primární sektor. Dále mi jde o intervenční mechanismy, které navrhuje Evropská komise, jsou velice chudé a e, to, co navrhují, je deprimující. Evropská komise e, hovoří o případech, významných případech, jako e, potravinové krize, jako minulé léto krize způsobená ekoli, A to způsobuje velice těžké podmínky a já si myslím, že bychom měli ustanovit krizový mechanismus uvnitř eh, SPZ tak, abychom nezatěžovali eh, jiné části rozpočtu. Eh, chci také říci, že by bylo třeba také stanovit krizový mechanismus rychlé reakce v jednotlivých členských státech, abychom v včas eh, napomohli producentům ovoce zeleniny, eh, bychom reagovali řádně na vzniklé problémy. Dále chci říci, že ta společná organizace by měla mít také řešení na silné krize eh, v sektoru olivového oleje. Již mnoho let toto odvětví si žádá aktualizaci referenčních cen skladování eh, soukromých subjektů. A to je spravedlivé, protože ty ceny jsou nerealistické. Je proto třeba je uspůsobit současné situaci na trhu. A návrh komise nereaguje eh, na tyto potřeby odvětví. Děkuji. Bardzo dziękuję pani poseł. I os- Děkuji. Eh, paní poslankyně. A jako poslední pan poslanec Bové, ale pokud ještě by někdo měl zájem, tak prosím. Eh, je crois... Několik připomínek. Mám za to, že Michel Dantan tady velmi jasně specifikoval, jaká je ta vůle. Myslím si, že ve svém, v tom posledním, co říkal o těch rozevřených nůžkách, já si myslím, že to je pravda, protože tento text není příliš koherentní a nejde až tam, kam by měl jít. Já si myslím, že tak, jak v té podobě, jak byl text navrž, navržen, tak je tu určitá snaha komise do té míry, do které může vyřešit problém fluktuace cen. Ale přitom nám nedává jasný návod, jak eh, k tomu dospět. To znamená, když máme řešit eh, v podstatě tady trošku tak děláme hasiče, ale přitom eh, ne, nepředcházíme požáru. Pokud jde o VTO, to je přesně tato problematika. Já si myslím, že se tady neřeší věci dost jasně. Takže my necháváme vlastně všechno deregulovat, mléko, cuk, eh, cukrovou řepu a tak dále. To všechno sektor po sektoru se eh, rozebírá a liberalizuje. Přitom eh, má jít o něco, co by spíš mělo předcházet cenovým fluktuacím. Takže je důležité, abychom eh, se podívali na to, jak můžeme znovu dát na stůl tuto záležitost, že my nemůžeme řešit věci jenom ex post, ale my je musíme řešit už i preventivně. A dále na to upozornil Michel Dantán, že by měla být nějaká rezerva pro případ krize a tak dále, eh, tak eh, je tu také ta otázka eh, pojišťovací, kde by měla být nějaká podpora. Já si říkám, jestli tady tak trošku nejednáme nad rámec naší role. Není to, je, je skutečně roli Evropy, z našeho rozpočtu, do kterého přispívají spoluobčané prostřednictvím svých eh, daní, eh, řešit otázku eh, vlastně pojistně, pojistného, pojistek v rámci nějakého pojištění. Tady je možné, že ano, trochu přeháním, ale je to opravdu trošku něco v tomto smyslu, že Evropa v tom se v tomto nemusí angažovat. Máme tady eh, jasnou situaci, kdy, u které se domnívám, že bychom měli velmi jasně a velmi explicitně věci definovat. Ale je nebezpečné žádat po našich spoluobčanech, aby financovali soukromé pojištění. Pak jsou tu ještě další věci, pro mě bylo každopádně důležité eh, říci to, co jsem řekl, že musíme si ponechat určité nástroje řízení a pomoci a umožnit zemědělcům, aby se účastnili toho řízení a ne to dělat jenom takovým vedlejším způsobem. Několikrát parlament požádal, aby komise šla dál při stano, pokud jde o stanovování cen, stanovování marží, redistribuci. Ve čtvrtek jsme hlasovali o zprávě, kde se říkalo, že bychom to měli ještě lépe zacílit, pokud jde třeba o monopoly. A z toho všeho je vidět, že pokud to chceme dotáhnout až do konce, budeme opravdu muset zjednat pořádek v, tom, eh, v tomto řízení, této zprávě aby měli zemědělci spravedlivou odměnu, aby se nesnižovala jejich přidaná hodnota v potravinovém řetězci. Bardzo děkuji panu poslovi. Děkuji, pane poslanče. A nyní pan poslanec Kapolo Santos. A jako další pan Jara. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, za předložený eh, za předloženou zprávu. Eh, kolegy, já jsem stínový zpravodajec a co se týče cílů, je skutečně třeba, abychom měli mechanismy, které eh, dají minimální podmínky bezpečnosti, jistoty pro zemědělce, protože eh, je to velká nejistota, volatilita cen. Je tu třeba celý soubor mechanismů. Já příliš nerozumím způsobu, jak ty mechanismy by mohly účinně působit, takže bych rád, aby to bylo lépe vysvětleno. Kromě toho bych rád položil dvě předběžné otázky. Komise nám předkládá kromě rozpočtu prvního a druhého pilíře ještě soubor finančních částek eh, mimo SPZ, eh, které mají jiné, jiný účel E, například nová rezerva pro krize v zemědělském e, sektoru a další částka pro e, potravinou pomoc. A já si myslím, že ty by měly, byly, měly být začleněny v rozpočtu prvního pilíře, jak tomu bylo v minulosti. Zejména, když u potravinové pomoci víme, že velké dva členské státy měly kritizovali Eh, uplatňování tohoto opatření. Takže je třeba, abychom eh, věděli, co se stane s těmito finančními částkami a jak tato nová rezerva bude spuštěna. Myslím, že to jsou otázky, které bychom měli eh, objasnit lépe a byl bych rád, kdyby zpravodaj a komise o tom něco řekli. Děkujeme panu Jar. Děkujeme. A jako další pan Nicholson. Děkuji. To je problém, kde možná řešení nemám, no ale řešení bude potřeba a samozřejmě jde o ceny, tak eh, musíme využívat všech eh, tržně hospodářských mechanismus. A program jasně ukázal, že zatím nejsme schopni vyřešit jeden protiklad. Totiž máme z jedné strany velice mnoho jednotlivých zemědělců, to je často zpracovatelský průmysl středních podniků a na konci pak máme eh, ty velké obchodníky, což v konečném důsledku vede k tomu, že jakmile nám ceny jdou dolů, eh, když se utvářejí tedy stále negativněji z pohledu toho farmáře, tak by tržní mechanismus měl vést k tomu, že bude menší nabídka, samozřejmě, protože méně méně lidé bude tento výrobek nabízet a tím se ceny zase zpátky zvýší, ale bohužel je to právě naopak. Ceny se snižují a oni si dosaženou odjinu, takže naši zemědělci si s tím neporadí. Jak jim lze pomoc. Samozřejmě musíme příslušným způsobem změnit základ, eh, eh, právní základ potřebujeme mít e, možnost vytvářet určité spolky těch e, farmářů a ty musí mít e, možnost ti výrobci se združovat a musí pak ale být schopni vzájemně si konkurovat a zároveň mít určitá práva. Ne, aby nám právě, jako tady zaznělo, pak nějaký protimonopolní úřad řekl, že to vede k narušování tržního prostředí. A pak musí být i možnost dohodnout si ceny mezi farmáři a to nesmí platit jako kartelové ceny, jako dohodování cen. V Německu se to automaticky kvalifikuje jako něco do, nedovoleného, protože to jsou ty nadnárodní společnosti, které to dělají, ale tady by ti malí producenti měli mít možnost se dohodnout na doporučené ceně chceme-li silné, silná združení výrobců, tak musí mít možnost závazných cenových mm, ceníků. A další věc. Eh, tady bychom měli pomoci těm výrobcům a zároveň tady musíme mít možnost i intervenovat. To musíme oficiálně přiznat. Když dojde k určitému chaosu nebo když se postaví trh na hlavu, tak musíme být schopni řešit například výrobu, nadvýrobu, chybějící výrobu, nějak to neutralizovat. Ono je to velice obtížné, ale zároveň musíme uh, nějakým způsobem dodat těm lidem odvahu, dát jim možnost, aby se vzájemně združovali, organizovali a aby byli schopni sami se dohodovat jednak na ceně, jednak na množství, které výrobí mezi sebou, aniž by to platilo jako porušení zákona. Každopádně blahopřeji panu zpravodaji a zároveň mu držím palce, protože to bude opravdu složitý úkol. A zároveň ale to bude bitva díky které vyhrajeme nebo prohrajeme válku. Zemědělec musí mít možnost se v podstatě uživit svou činností, k čemuž potřebuje stabilní ceny. A pokud ty ceny budou spravedlivé, tak se tady nemusíme hádat o to, nakolik ho musíme pak případně finančně podporovat. Děkujeme. Nyní pan Nicholson a pak ještě představitel komise, pokud tedy bych směl jej poprosit. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit opravdu velice stručně. My v zemědělství se snažíme nějakým způsobem držet kontrolu nad výrobcem, nad zpracovatelem, ale pak tady máme um, to velké nebezpečí, o kterém mlčíme, ale o kterém víme, což je ten uh, velkoobchodník. On je jakoby se tváří jako nic, ale v zároveň má moc ovládat všechno. Kdo komu za co kolik prodá. Pokud si s tím neporadíme, tak vlastně nepokročíme vůbec. Například utváření cen, problémy v sektoru mléčných výrobků 2007 2008 Komise reagovala příliš pomalu a když už zareagovala, tak příliš nenápadně, příliš pozdě a mnozí zemědělci, kteří vyráběli mléčné výrobky, tak narazili na obrovské problémy. Ale potom, když už se komise do toho vložila, tak se ty problémy vyřešily. Ale takto to musí vypadat v dobré podobě. Ta reakce musí být rychlá. Tady nelze jednat liknavě. Jakmile si jsme určitého problému vědomi, tak musíme jednat rychle. Potřebujeme mít nějaký nástrojový, nástrojovou sadu, abychom byli schopni reagovat správným způsobem a využít správným způsobem. Když nejste schopni intervenovat, když najednou jsme svědky veliké krize, tak máme eh, v rukou obrovský eh, problém. Eh, poté, co se schválil balíček, těch, eh, ten mléčný balíček, tak já jsem slyšel, že se ještě na příštím zastání ve Štrasburku o něm bude hovořit a komisař řekl, že to bude jakoby oploceno tak, aby se toho nedotkla další reforma, takže možná se tam ještě můžeme na to připtat. A tady musím přiznat, že sdílím obavy eh, eh, u celé té oblasti a těch přímých, eh, přímého pojištění. My jsme neustále opakovali tu otázku a mně řekli, pojišťujete si přece dům, automobil, tak proč si nepojistit úrodu? Ono je to jednoduchá věc, ale máme k tomu využívat veřejné finanční prostředky? No, nevím, musíme se podívat, odkud to všechno pochází a hlavně, kam to směřuje a jaká bude zátěž pro zemědělce u toho. Je to něco, co k nám blíží. Ve Spojených státech už to mají a i tam se stále ještě o tom hovoří. A já si myslím, že i v našem výboru se tím musíme zabývat, protože to se bude objevovat neustále. Chtěl by se vyjádřit představitel komise? Pokud ano, tak eh, prosím, máte slovo. Oui, monsieur, merci beaucoup, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji také panu Dantanovi za jeho expoze. A já si z toho odnáším to, že poukázal na jednu důležitou věc, a to je posílení producentských organizací. I další členové tohoto parlamentu o tom hovořili. Naprosto souhlasím na jedné straně musíme posílit roli těchto producentských organizací, musíme posílit jejich eh, vyjednávací sílu a přitom respektovat pravidla hospodářské soutěže, která musí být rozumná a vyvážená. Plně souhlasím také s tím, co říkal pan Nicholson. To je, že jedný, jeden z problémů, které dnes máme, je, že příliš velká pravomoc některých velkých prodejních řetězců oproti producentům. A my musíme znovu vyvážit eh, tuto situaci. Kotá se krize. Chtěli bychom, abychom reagovali na dvou úrovních. Na jedné straně je potřeba ta rychlá reakce. V případě poslední krize E. jsme reagovali rychle, za tímto účelem máme určité prostředky, které náš návrh předpokládá. A posílili jsme také opatření, eh, které se vážou k současné situaci. Na straně druhé je tu ta eh, krizová rezerva. Naštěstí nečelíme takovým krizím každý rok. A když nejsou takové zásadní krize, tak máme přebytky práv, rozpočtové právě pro takové případy. Se samostatným rozpočtem můžeme využít tedy prostředků, když je to potřeba, a to na základě té procedury mimořádné, v níž je parlament eh, spolulegislátorem spolu s radou. A ještě slovo k otázce regulace trhů. Zazněl tu odkaz na otázky těch cukerních, na otázku cukerních kvót, ale také mléčné kvóty. A já bych se vyjádřil teď k jenom té cukerní kvótě. Tento sektor se stal dostatečně silným a konkurenceschopným. A můžeme konstatovat, že například eh, v, souča- v letošním roce to, že máme kvóty, znamená, že i když máme produkci cukru, který je velmi dobrý, je to produkce velmi vysoká, můžeme vyvážet cukr, který máme navíc. Takže to je pouze příklad, kterým chci naznačit, že někdy ty kvóty mohou vyvolávat určitou izolat, eh, iluzi, že eh, tomu sektoru dávají víc, ale přitom mu brání se podílet někdy na světových trzích a podobně. Takže myslíme si, myslíme si, že v případě cukru je to přesně tento, tato situace. Děkuji vám. Bardzo děkuji. Srdečné díky. A nyní ještě pan Dante jako zpravodaj. Děkuji vám. Děkuji vám, drazí kolegové, za vaše eh, rozmanité příspěvky, které se točily kolem práva hospodářské soutěže. nejde jenom o možnost producentů se, zorgani- se organizovat v rámci meziprofesních nebo producentských organizací, ale také za jakým účelem. Protože to, jak jsem hovořil o těch eh, roz, rozevřených nůžkách, tak vidíme, že eh, ty zájmy té organizace jsou často velmi omezené. Protože pokud nechceme velké veřejné intervence, musíme umožnit tomu samotnému odvětví, aby se zorganizovalo, ale musíme upřesnit, kam až může zajít. Já se připojuji k těm z vás, kteří říkají, že nemůžeme mít pouze nástroje, které řeší něco dodatečně. Musíme mít také nástroje, které předvídají, předcházejí. A to se vztahuje i na meziprofesně profesní, eh, producenské organizace. Otázka kvót cukru. Myslím, že tady všichni zastávají stejný názor. Z těch konzultací, které jsem vedl, mám pocit, že tento sektor je v situaci, kdy může existovat bez kvot, ale potřebuje ještě 3-4 roky, aby dosáhl té plné kapacity. Tato žádost sektoru se musí zohladnit, to znamená odložit to na 2018 až 20. A pokud jde o to právo tak pokud jde o toto eh, právo na eh, osazování, tak to bych řekl, že tam je určitý konsenzus. Pokud jde o otázku pojištění, tak tady sdílím eh, některé postřehy, které tu zazněly. To znamená, že američané masivně pomáhají svým zemědělcům této, v této oblasti podstatě je to obrovská veřejná pomoc zemědělcům. Ne, že bychom to měli kopírovat, ale nevím, jestli bychom se toho měli úplně zříkat. O tom se bude jistě hovořit v příštích týdnech, abychom jasně stanovili naše pozice. Každopádně já budu potřebovat vaše názory, vaše stanoviska oproti návrhu eh, komise, tak jsou tady určité kritické body, a také to, že ty návrhy ještě nejsou dostatečně početné. Regulační návrhy, tady opravdu chci naslouchat, zatím jsem neslyšel přímo rozpracovaných alternativ. Děkuji za vaši pomoc. Děkujeme bardzo. Děkujeme. Vážení kolegové, dnešní zasedání bylo vlastně další etapou takové prohloubené diskuse už Eh, nad konkrétními dokumenty, jak u přímých pladeb, tak u eh, organizace společného trhu. Myslím si, že stojí za to se zamyslet nad tím, jaké si stanovíme priority. Zda samotné platby nebo zda organizace trhu. Naše evropské zemědělství musí nějakým způsobem být přehodnoceno, jak z hlediska struktury eh, výroby, čili co vyrábíme. A za druhé rovněž i to, že máme často malé farmy, malé zemědělce. Tak tam to musíme doladit opravdu eh, tím nejlepším možným způsobem. A doufejme, že budeme mít i možnost zeptat se samotných zemědělců, co oni si o tom myslí, jak se to demograficky bude utvářet do budoucna v zemědělské komunitě. A tady 50 let SZP, to je to nejdůležitější takové výročí dnešní. Myslím si, že bychom si to měli vzít jako přítost k zamyšlení jak vzniklo, eh, k čemu už nás dovedlo. A i když čas běží a čas eh, mění realitu kolem nás, přesto si myslím, že můžeme eh, vyvodit nebo dospět k mnohým užitečným závěrům i do budoucna. Chci poděkovat jednak účastníkům diskuse, tak zpravodajům a zítra se sejdeme na v též místnosti. Mezi devátou a desátou máme schůzi koordinátorů a od 10 hodin pak už znovu výbor jako celek. Pokud už nemá nikdo žádné dotazy, tak se loučím a hezký večer.